Uh, good morning, everybody. I wonder if I can. Uh, we are waiting for the... Dobrý den. Za chvíli k nám dorazí také komisař. Chtěl bych vás požádat, abyste se usadili, abychom mohli zajít, protože, jak vidíte, máme velice nabitý program. A já nechci přijít o příliš mnoho času, protože se těším na příspěvky všech našich pozvaných. Chtěl bych jim moc poděkovat, že se dostavili na zasedání našeho výboru. Je pro mě také potěšením přivítat zde na pódiu pana Edvarda Kožušníka, který je zpravodajem naší zprávy z vlastního podnětu, která se týká budoucnosti standardizace. A dnešní slyšení je právě na toto téma, čili já bych vám chtěl pouze připomenout, že se jedná o zprávu z vlastního podnětu našeho výboru, ale myslím si, že byla velice vřele přivítána. Je to určitá příležitost, abychom probrali některé politiky a otázky, které se týkají budoucnosti standardizace. Je to eh, také v předvečer eh, legislativy, která je velice důležitá, která se připravuje v komisi a v podstatě chceme to maximálně využít. Není to pouze nějaká prázdná diskuse. Jsme rádi, že všichni se aktivně zapojili do standardizace, do této diskuse, čili tady celá řada odborníků, kteří se mohou zapojit do naší práce a doufám, že v takovéto spolupráci budeme dále pokračovat. Čili velice vřele vítám také členy našeho výboru, stínové zpravodaje a budeme mít možnost diskutovat na toto téma později. Takže pokud eh, zpravodaj bude souhlasit, nemáme moc času. Chcete ještě počkat na pana komisaře, nebo chcete zahájit eh, nyní? Nyní, pokud bychom čekali 20 minut na pana komisaře, tak to by bylo asi hodně, ale počkáme ještě několik minut, eh, aby pan komisař měl možnost vyslechnout našeho zpravodaje. Jenom bych chtěl říci, že toto zasedání se vysílá na webstreamu. Ti z vás, eh, kteří budete hovořit, tak bych vám chtěl jenom připomenout, že se na vás zaměří okamžitě webová kamera, jakmile se zapnete mikrofon, takže musíte použít mikrofon, který je přímo před vámi, nebo ten, který je po vaší pravé straně. Ale můžete se vždycky podívat na obrazovku, zda jste se tam objevili či ne. Čili Teď eh, jsem to vše vysvětlil, máte možnost si chvíli popovídat a za chvíli začneme. Uh, right, well, ladies and gentlemen, uh, Mr. Tajani's, uh... Dobrý den, dáme pánové ještě jednou. Pan komisař Tajani už přichází, takže uděláme na úvod několik eh, poznámek a potom budeme mít prohlášení od našich kolegů. Takže, dámy a pánové, posaďte se prosím. Víme, že během posledních dvou dnů se konala celá řada snídaní a hovořil jsem na téma standardizace, takže jsem rád, že o to lidé mají tolik eh, zájem. Také dnes ráno byla snídaně takzvaná, takzvaná intergroup. Někdo tam nechal snad fotoaparát, takže pokud nám řeknete, komu se ztratil tento fotoaparát, tak vám jej předáme. Takže Předtím, než přijde pan komisař Tajany, bylo by asi užitečné, abych vás informoval o postupu této zprávy, která, jak jsem říkal, a bude řešena na poslední čtvrtině letošního roku a na začátku příštího roku práce komise. Takže jsme velice potěšeni, že se dostavil pan komisař pro průmysl a podnikání. Postup, který bude následovat. Edward bude prezentovat zprávu, která bude velice zajímavá, kterou budeme publikovat po tomto slyšení. Nejdříve budeme mít první výměnu názorů na tuto zprávu v červenci, čili bude to poslední setkání před eh, letní přestávkou 12. 13. července. Potom budeme tuto zprávu probírat eh, v září spolu s pozměňovacími návrhy a koncem září o ní budeme hlasovat. Konečné hlasování proběhne ve Štrasburku v říjnu, čili to jsou následné kroky a bylo by dobré také přispět v práci komise. Na úvod bych chtěl opět přivítat pana komisaře, který řekne několik slov, protože je zodpovědný za tento velice důležitý legislativní návrh, jenom abych vytvořil celkový kontext. Dám také slovo panu zpravodaji, panu Kožišníkovi, také vítám pana Rehda Büchdekofa, který má velice eh, důležité stanovisko za výbor pro průmysl. Pochopitelně tento výbor se také zajímá o tuto oblast, protože jsou zodpovědní za informační technologie, energie a výzkum. Takže pan komisař se řekl několik slov na úvod a potom, pokud bude čas, tak eh, můžeme mít několik dotazů ze strany našich poslanců. Nejdříve pan Kožušník. Ladies and gentlemen, I will switch to my own language, to Czech. Děkuji, dámy a panové, přejdu do češtiny. Vážený pane komisaře, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, eh, možná jediní dva s Malcolmem Harbrem máme tu výhodu, že můžeme mluvit dneska v tom hearingu dvakrát. Eh, ten časový harmonogram je velmi napjatý. My jsme se snažili eh, obsadit všechny zájmové skupiny týkající se standardizace v rámci, v rámci Evropské unie, abychom vyslechli společně se svými stínovými kolegy eh, většinu názorů na současný stav a na potenciální budoucnost evropské standardizace. Takže já si dovolím mít na úvod jenom takový lehký komentář, protože my jsme včera eh, měli společnou pracovní eh, snídaní a velká diskuze tam vznikla na termínem, jestli evropská standardizace je sexy nebo není sexy. Já osobně vnímám eh, standardizaci jako nástroj pro rozvoj vnitřního trhu. To si myslím, že je důležité potrhnout. Rozhodně je to nástroj konkurenceschopnosti v globální ekonomice pro celou Evropskou unii a její členské státy a bez sporu je to nástroj, jak lépe eh, sloužit občanům. Eh, já osobně eh, také vnímám prioritu i v oblasti takzvaných veřejných služeb. Já to vnímám jako nástroj pro efektivní kontrolu veřejných služeb v oblasti regulací, které přichází spíše ze spodu než, než z hora. Eh, já jsem přemýšlel, jakým způsobem eh, standardizaci více eh, zviditelnit a v podstatě jsem si vzpomněl na jeden jednoduchý krásný příklad, který má velkou spojitost s Itálií. Já mimo své aktivity politické jsem člověk, který ve své zemi a potažmo ve světě je s jedním promotérem, promotérů nového sportu, který se jmenuje plážový tenis. Ne plážový volejbal. Je to nový sport, který možná neznáte, ale na severu Itálie ho hraje více než 250-300 tisíc lidí. Vznikl před 10-15 lety a rozšířil se do světa eh, velice zajímavým způsobem. Problémem, byl, problémem bylo to, že eh, v průběhu toho vývoje vznikly americká pravidla, italská pravidla, ještě jiná italská pravidla, protože Italové mají ještě více pravidel vždycky a tak dále posle, za poslední tři roky došlo, řekněme, k harmonizaci pravidel eh, plážového tenisu na světě a mělo to obrovskou výhodu eh, hlavně z pohledu Evropy a evropských uh, hráčů. Sjednotili se pravidla, to znamená, dneska se hraje na světě plážový tenis úplně uh, stejně na stejných hřištích se stejnými uh, body. Uh, stanovila se uh, pravidla pro výrobu speciální uh, pálky pro tento uh, tenis což mělo za efekt ten, že vznikly nové trhy, protože velká část těchto plážových raket se vyrábí eh, v Evropské unii z logiky věci v Itálii, je tam čtyři nebo pět výrobců, eh, tak se sjednocením pravidel se eh, okamžitě rozšířily tyto pálky vyráběné v Evropě do Brazílie, Číny, Japonska a USA. V průběhu těch tří let, řekněme, standardizace tohoto nového sportu Eh, se dokonce objevil i spotřebitelský aspekt, protože v loňském roce vznikla asociace hráčů světová, která si začala prosazovat na úrovni eh, pravidel jako takových eh, míček, které by více odpovídaly jejich, jejich požadavkům. Já jsem chtěl dát tento trošičku specifický příklad jako příklad toho, že Eh, standardizace má velký smysl, že standardizace musí vznikat ze spodu, že standardizace eh, je nástrojem pro eh, prosazování zájmu Evropy ve světě. Já si myslím, že cílem naší zprávy, tak jak to tady předeslal pan předsedající Malcolm Harbour, je najít vyvážený vztah mezi vztahy v oblasti standardizace mezi komisí, Eh, mezi eh, národními standardizačními instituty, eh, mezi spotřebiteli, mezi zájmy Evropy v globální konkurenci. Já se o to budu společně se stínovými zpravodají snažit a budu jenom velmi rád, když si vyslechnu vaše komentáře týkající se současného a budoucího stavu evropské standardizace. Děkuji. Thank you very much. Uh, thank you very much. Děkuji, Edvarde. A dám slovo Reinhardu Butikoferovi. Thank you very much, Mr. President. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice vděčný, že spolu s vámi mohu prodiskutovat záležitosti, které probíráme také ve výboru ITRE. Jsem velice vděčný panu zpravodaji, že řekl svůj pohled na věc. Já jsem byl právě na snídani kde pan Gocojanis zdůraznil, že otázka standardizace je nesmírně důležitá především pro malé a střední podniky. A říká, že standardizace je možná ještě důležitější než samotný výzkum, čili má práce se do této chvíle zaměřovala především na malé a střední podniky a na to, jak by byly ovlivněny a jak by také mohly přispět k standardizaci. V zásadě se bavíme o malých podnicích, středních podnicích a standardizace a musíme brát v potaz několik věcí. Náklady, složitost a účast. Pochopitelně v některých národních standardizačních orgánech je už určitá zkušenost, čili nabízejí standardizační balíčky za snížené náklady sníženou cenu, což je dobrý přístup. Také je zapotřebí, aby výtah eh, důležité věci z standardizace byly k dispozici na internetu, to znamená, aby i malé střední podniky měly dobrý přístup ke všem standardům, které jsou relevantní pro jejich činnost, čili to je také velice důležitá věc. A pochopitelně můžeme udělat hodně pro to, abychom zjednodušili standardy. Musíme zajistit, aby zásady VTO, to znamená transparentnost, nestranost, účinnost, efektivnost, relevantnost, konzistentnost, všechny tyto principy musí být integrovány do evropského právního rámce. A co se týče účasti, tak nyní probíhá diskuse která si zaslouží naši pozornost, čili máme národní účast, ale můžeme také zajistit zvýšenou účast na evropské úrovni. A tato otázka byla probírána také v našem výboru chytré. Na závěr poslední poznámka. Pevně věříme, že bychom měli věnovat pozornost slibu že budeme sdílet standardy s mezinárodními partnery a budeme to používat proto, abychom více otevřeli trhy. Děkuji za pozornost. Děkuji, že jste zmínil tyto klíčové oblasti a já vím, že se k tomu vrátíme i během našeho slyšení. Takže jsem rád, že mohu přivítat pana komisaře, který je také přítelem našeho výboru, je komisařem pro průmysl a podnikání, čili je eh, důležité, že je tedy také činný v oblasti podnikání, když v angličtině je to těžké slovo a pokud vím, tak eh, můžete zahájit toto slyšení. Já eh, se omlouvám. Děkuji za slovo. Dnes budu hovořit na půdě OSN s generálním tajemníkem pan Kimunem a zítra mám být v Lucemburku na zasedání rady. Takže teď budu hovořit italsky. Téma della normalizzazione. Eh, voglio ringraziare... Dostávám se tedy tématu standardizace a normalizace a chci poděkovat výboru IMCO za to, že je zde uspořádáno toto veřejné slyšení a probíhá diskuze na toto téma. Pro mě je to velice důležité, protože komise nyní také předkla- eh, prac- vypracovává návrh eh, přepracování systému norem pro můj kabinet. Je to tedy velice zajímavé také naslouchat ve vaší diskuzi zde. Jak jsem již řekl, pracujeme na tom přepracování systému standardizace a rádi bychom k tomuto tématu již do konce tohoto roku něco předložit. Jde také o zprávu z vlastního podnětu Evropského parlamentu. I dnešní diskuse, to vše budou důležité podněty pro práci komise. Dovolte mi podívat se do minulosti, udělat takovou bilanci toho, co se dosud stalo. Evropský systém hrál významnou roli při vytváření evropského vnitřního trhu a je to důležitý nástroj pro konkurenceschopnost evropských produktů na světovém trhu. Můžeme tedy potvrdit, že evropský systém standardů byl určitě úspěšným příběhem. Je mi jasné, že v některých oblastech, například v oblasti informační a komunikační technologie, je celá řada věcí, které by se ještě měly učinit. A z celosvětového hlediska také čím dál tím více zjišťujeme, že při stanovování norem je čím dál tím větší konkurence. A nesmíme zapomínat ani na to, že evropský systém velmi často konkuruje anebo působí ve zcela nových oblastech, které ještě nemají stanovená pevná pravidla. A proto jsme zahájili systém přepracování evropské politiky standardizace. Pořádali jsme již dvě veřejné konzultace. Zabývali jsme se také všemi horizontálními oblastmi a nyní pohlížíme na výsledky nezávislých odborníků, kteří dostali za úkol vypracovat vizi budoucnosti evropské standardizace do roku 2020. Právě projednáváme silné a slabé stránky systému, jak vypadá systém standardizace, jak je standardizace na evropské úrovni financována. Toto hodnocení je důležité, protože nám umožní cíleně a efektivně působit. Na základě schromážděných informací Eh, vyplývá, že je důležité zachovat systém, který máme. Je to systém, který má celou řadu silných stránek, je to solidní základ, na kterém můžeme stavět, tak abychom systém ještě více posílili. Jsme přesvědčeni, že samozřejmě stále existuje potenciál k zlepšování. Podívejme se na externí dimenzi. Globálně si musíme podporovat prvenství našeho systému norem. Evropa má strategickou výhodu. Pokud se jí podaří prosazovat v mezinárodním měřítku své vlastní normy, hlavně pokud se to týká klíčových oblastí, které jsou důležité pro to, aby vznikla nová dynamika na trhu. Proto je třeba posílit roli Evropské komise v normalizačních a standardizačních organizacích, například v rámci ISO. Normy nesmí být žádnými překážkami obchodu. To je také důležité, protože se může stát, když bude příliš mnoho různých vnitrostátních norem, vzniknou problémy. Proto zvažujeme, zda by neměl existovat předpis pro ty, kdo vytváří standardizace, aby museli zohledňovat principy VTO při stanovování norem. O tom už hovořil i pan kofer. Nyní se dostávám k té dimenzi interní. I zde musíme začít působit, abychom zlepšili a optimalizovali účinnost našeho systému. Evropské standardizační normal, organizace musí iniciativně vytvářet nové synergie. Zdroje, které mám k dispozici, jsou omezené, nacházíme se v době krize, proto tyto organizace musí vyvinout celou řadu nástrojů a zlepšit je. Jsou to hlavně nástroje analýzy. Je třeba provést analýzu, než může začít vlastní standardizační proces. A jenom tak můžeme soustředit naše snahy na to, co je podstatné pro vývoj na trhu. Domnívám se, že účinnost a efektivita vnitrostátních standardizačních organizacích se musí také posílit. Co se týče malých a středních podniků, pro ně musí být normy a systém standardizace čím dál tím přístupnější. Je to i téma, o kterém už hovořil pan poslanec Bytykofr. Další významný bod je naše hospodářství, protože malé a střední podniky jsou základem našeho hospodářství, ale mají problémy například právě v přístupu ke standardizačnímu procesu. Proto by se měla jejich role posílit. Oblast inovací. Zde je také důležité od samého začátku zohledňovat normy v rámci inovací, abychom také mohli přemýšlet o tom, jak inovace dále šířit. vypracuje se kolejní Evropský plán budoucnosti, tam to bude také významně zohledněno. Komunikační technologie. Zde už jsem říkal, že je důležité, aby evropský standardizační systém držel krok s vývojem nových technologií. Právě informační a komunikační technologie jsou věci, kde musíme aktivně působit a dohnat to, co jsme v mezinárodním měřítku ztratili oblasti eh, informačních a komunikačních technologií musíme skutečně hledět do budoucnosti a být prozíraví. Je to důležité, abychom eh, měli světový primát. Proto potřebujeme natolik flexibilní systém, který nám umožní také reagovat na připomínky k dokumentům, které vzniknou v jiných grémích. A potřebujeme také dialog se všemi aktéry. Dále je to interoperabilita. Služby a aplikace musí být skutečně interoperabilní, abychom dosáhli našich cílů. Další téma, a to je téma, které mi zvláště leží na srdci, to je přístupnost eh, pro lidi tělesně postižené, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí. V rámci nového balíčku vzniknou nové standardizační mandáty ve velmi citlivých oblastech. Například to bude přístup pro lidi s tělesným postižením nebo sníženou mobilitou. Dále ochrana spotřebitelů, abychom zajistili vysokou míru ochrany spotřebitele a občana. Proto je naší povinností abychom v této oblasti rozvíjeli normy týkající se bezpečnosti výrobků a potom ekologické standardy. Je třeba zavést kritéria, která umožní snižování CO2, měřit eh, emise CO2. A domnívám se, že třeba ten první bod je také významný pro slabší, zranitelnější sociální kategorie. Asi desetina evropských občanů trpí nějak tím způsobem eh, postižení. Víme, že populace také stárne, takže možná, že toto číslo ještě bude stoupat. Dále také zkoumáme to, zda standardizační činnost v oblasti služeb by nebylo možné posílit. Komise zadala studii a všichni aktéři vyjádřili silný zájem na tom, aby zde byly zahrnuté taky služby. Zvláště co se týče služeb pro zákazníky po nákupu zboží. Myslím si, že zde je také zajímavé zjistit, jaký je názor Evropského parlamentu na tuto věc. Dostávám se k závěru své řeči. Připravujeme tedy standardizační balíček. Standardization package. Co se týče lhůt, domníváme se, že balíček přijmeme v listopadu, bude se skládat ze sdělení kde bude prezentována budoucí vize standardizační politiky. Eh, bude to sdělení s výhledem do roku 2020. Budeme řešit ta zásadní témata, jež jsem zde krátce zmínil. Změny v legislativní oblasti vzniknou asi prostřednictvím jednoho dokumentu, jednoho nařízení a toto nařízení by mělo nahradit všechny právní akci, akty společenství v oblasti standardizace a vést tomu, abychom lépe realizovali standardizační politiku. Domnívám se, že to bude také příspěvek k tomu, aby se evropské normy více zviditelnily. Vidíte, že před námi je ještě mnoho práce a je nám jasné, že nyní je před námi velmi významné období plné velmi zajímavých výzev. Rád bych vás požádal, abyste nyní vystupovali otevřeně, otevřeně naslouchali všem eh, podnětům, které vzejdou z diskuse. Eh, Mí kolegové eh, z generálního ředitelství jsou vám k dispozici. Přenechám vám zde také text svého projevu, takže i návrhy, které jsem zde přednesl, můžete takté dát do zápisu. A samozřejmě jsem vám kdykoliv k dispozici. Dnes bohužel ne, protože by mi jinak uletělo letadlo do New Yorku, ale skutečně jsem vám k dispozici pro diskusy ve výboru, například po letních prázdninách samozřejmě předtím, než komise vydá svůj text, abychom probrali se zástupci Evropského parlamentu toto důležité téma, které je důležité pro konkurenceschopnost našeho průmyslu a také přispěje k nalezení konkrétních odpovědí na otázky evropských občanů a zvláště slabších vrstev obyvatelstva, kteří sázejí na nás, protože eh, technická revoluce nesmí nikoho nechat eh, v pozadí. Omlouvám se vám, že nyní nemohu zůstat mezi vámi, ale zástupci mého kabinetu a mý zástupci zde jsou a vše eh, mi sdělí. A samozřejmě budou s vámi moci diskutovat. Děkuji. Dámy a pánové, tak bylo to skutečným potěšením a bylo velice důležité, že jsme eh, eh, teď byli svědky eh, toho, jak komisař je silně zaangažován v této oblasti důležité. A slyšeli jste, že doufá, že se standardizační balíček přijme do listopadu. A jak jsem říkal předtím, než přijde, přišel, tak my jsme chtěli hlasovat v říjnu, ale většina práce do té doby musí být odvedena. Takže eh, vypadá to, že náš výbor strategicky eh, přemýšlí tak, aby eh, vytvářel určitý kontext do budoucna. Každopádně bych chtěl přivítat paní Weissenhorn z komise Eh, která velmi eh, energicky eh, se účastní celé řady jednání v poslední době a ona se svým týmem tady dnes bude přítomná a také vítám zástupce v rady, čili členských států, kteří, pokud vím, také jsou velice energeticky, energeticky zapojeni do debaty o tomto tématu. Takže teď se podíváme na naše pozvané řečníky. Ve svých složkách, dámy a pánové, Eh, máte i jejich eh, životopisy, takže vzhledem tomu, že máme poměrně málo času, tak mě eh, nebudu tolik představovat. O toto slyšení je takový zájem, nebo zde vystoupit, že jsme museli řečníkům dát poměrně málo času a my jim pomůžeme ho dodržovat e, tím, že tady budeme mít e, zobrazené hodiny na obrazovkách. E, v prvním panelu budeme hovořit o evropské standardizaci v globalizovaném světě. Máme tady celou řadu zástupců z globálních organizací, kteří pracují v jádru tohoto procesu. Jsem velice rád, že zde mohou přivítat za prvé Kevina McKinleyho, který je zástupcem generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro standardizaci v Ženevě. A rád bych e, zde předznamenal, že jsme absolvovali velice úspěšnou misi výboru do Ženevy. Navštívili jsme nejenom ISO, ale i e, standardizační orgán OSN, tam kam letí teď komisař Tajany šli jsme do Mezinárodní organizace pro eh, duševní vlastnictví a myslím si, že to bylo, a samozřejmě VTO, takže to byla velice užitečná návštěva a eh, Kevinovi eh, vřelec zde veřejně děkuji o zaveř, příjemné přivítání a rád bych ho požádal, aby zahájil sérii našich externích řečníků. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že zde mezi vámi mohou být a že vám zde dnes mohu pos, představit stanovisko ISO a IEC. Co to je ISO a IEC? Jsme mezinárodní nevládní organizace, které eh, mají vytvářet mezinárodní normy IEC v oblasti elektrotechniky, eh, v kabelů, eh, přepínačů a tak podobně a v ISO ve všem ostatní od šifrování kreditních karet přes eh, automobilová eh, vozidla až eh, po systému odpovědnosti ve výrobních podnicích. Také si uvědomme, že zde máme Mezinárodní telekomunikační unii, která s námi společně pomáhá vytvářet mezinárodní standardy, kterým, kterými řešíme obecné problémy. ISO a IEC mají eh, stejný eh, mm, eh, proces a mají 163 evropských, tedy členských zemí. Evropa je velice vlivným hráčem v obou organizacích. Evropské instituce eh, mají eh, velké přímé vazby eh, na tyto instituce, protože tam mají své zástupce a také máme regionální organizace cen a cenelek. A když ještě budu hovořit o tomto slajdu, tak pohovořím o té silné standardizační vazbě mezi Evropou a zbytkem světa. V čem spočívá? Je zajištěna vídeňskou dohodou mezi ISO a CENem, a dražďanskou dohodou mezi IEC e a Cenlekem. E, tímto způsobem se přijímají e, standardy ISO v, pro Evropu a v IEC samozřejmě a také se popisuje, jak lze pracovat paralelně buď na jedné straně ze strany mezinárodních organizací nebo na druhé straně ze strany cenem, cenu a cenaleku. Také se ukáže eh, tímto způsobem, jak Evropa může ovlivňovat eh, svět. Například eh, úspěšně Evropa neovlivnili mezinárodní normy a řešení v několika oblastech. Z pohledu ISO a IEC toto uspořádání je velice užitečné jak uvnitř Evropy, tak mimo v ní. A také eh, tím předpokládáme určitý model národních eh, delegací. Je důležité, že jakákoliv změna v evropském standardizačním kontextu eh, bude muset být přehodnocena nebo zhodnocena ze strany ISO a IEC, pokud jde o naši spolupráci s cenem a cenolekem. Tady máte takový příklad Tady vidíte relativní důležitost a vliv národních standardizačních orgánů a ISO Eh, téměř tisíc eh, eh, lidí má zástupce v ISO. Tímto způsobem ISO může zůstat opravdu na špičce. Potom zde máme předsedy výborů 360 a sekretary, tajemníky výborů. 365 jich je obyčejně jsou z národních standardizačních orgánů. Samozřejmě eh, v Evropa má daleko eh, větší eh, zde podíl než ve zbytku světa vzhledem ke svému HDP a populaci. Došlo k zásadnímu zlepšení v posledních letech v ISO a IEC. Například došlo ke 30% zkrácení vývojového cyklu ISO od roku 2003. Dále se zlepšuje model, modelovací proces ISO a tak dále. Eh, máme eh, rozsáhlé webové platformy, eh, máme stejné webové systémy a stejné systémy hlasových konferencí pro účast na jednáních mezi experty. Potom máme partnerství s normalizačními organizacemi. Ty, tady jsou stále důležitější. Něco se dělá předem a dává se to do pracovního programu ISO a IEC čím se zajišťuje velká efektivita tohoto procesu. A stále více eh, se eh, spolehlám, eh, spoleháme na kontakty s, s národními delegacemi. Další slide. Mezinárodní standardy se stále více stávají mm, normami, tedy prostředky inovace. Umožňují nám vlastně inovace díky tomu, že eh, máme najednou standardizované prostředí. Také nová technologická témata jako nanotechnologie, biopaliva a eh, v řešení eh, klimatických změn v biotechnologie, tam Evropa je velice silně zastoupená, má silnou roli. Také důležitost toho, že se člověk zúčastní, nebo že se zúčastníme v raných fázích výzkumu a vývoje, Máme například eh, akademický eh, týden, abychom posilovali vazbu na akademický svět a, a abychom ukázali eh, přínos, jaký máme pro průmysl. Tak máme například studii tady Roland Bergeru o meteorologii a, a, a o tedy přínosnosti tohoto systému pro ekonomiku. Dále přístup eh, ke standardům. V srdosti můžeme říci, že ISO a IEC eh, se eh, řídí v zásadami VTO pro mezinárodní standardy. Zapojujeme všechny zainteresované strany a tím to zajišťujeme. Stále častěji, když se posouváme k novému strategickému systému pro ISO, a budeme ho představovat valnému schromáždění ISO v září, tak si musíme uvědomit, že eh, je důležité, abychom byli stále, abychom dávali eh, návrhy eh, norem stále více k dispozici ještě předtím, než se schválí nejenom centrálně, ale i prostřednictvím našich členů potřebujeme, aby ty informace byly potom dostupnější, až jsou vydány. IS, systémy ISO a IEC eh, jsou velice eh, závislé na prodeji eh, standardů, protože jsou neutrálním způsobem <clears throat> podpory nákladů nebo, prode, ne, nákladů, zaplacení nákladů na vývoj těch standardů. A myslíme si, že kdyby to bylo opačně, tak eh, bychom nemuseli být nezávislí. Já vám každopádně děkuji za příležitost eh, vám poskytnout mezinárodní pohled na eh, toto i evropské téma. Děkuji mnohokrát, Kevine. Jsem velice rád, že tě mohu přivítat. Jsou zde důležité body, které zazněly hlavně co se týče budoucího zapojení členů EC a je tady zásadní dohoda, o které jste se zmínili. Já věřím, že se k tomu vrátíme eh, během otázek. Já si myslím, že další řečník eh, nepotřebuje eh, dlouhé představení. Paní Elena Santiago dlouho mm, pracovala v Evropském parlamentu, byla vždy velice aktivní a zcela jistě má nám co říci. Jako ředitelka cenu a ceneleku má velké zkušenosti s oblastí standardizace. Děkuji. Na úvod bych chtěla poděkovat výboru IMCO za tuto příležitost, protože opravdu Padesát našich vzdělávacích eh, programů se zabývá otázkou standardizace, takže je důležité, abychom zvyšili povědomí. Jsme velice dynamická organizace a ráda bych se povstala, ale musím sedět, takže bohužel neuvidím reakce lidí během své přednášky. Nicméně myslím, že se mi podaří zvládnout výzvu těch osmi minut, ale pracovala jsem v této oblasti celou řadu let. Takže na úvod bych zahájila doporučením. A chtěla bych vyzvat všechny posluchače, ti, kteří sledují toto slyšení prostřednictvím internetu, aby se podívali na toto doporučení a pokud možno je zapracovali do našeho systému. Čili naše evropské instituce, členské státy podporují evropskou standardizaci, věří, že standardizace může přinést přidanou hodnotu evropské ekonomice. Chtěla bych, aby dále pokračovali ve své podpoře, aby prosazovali systém tak, jak existuje, kde existuje partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ti, kteří se zapojí do vývoje nových standardů. Je to velký závazek vůči mezinárodní standardizaci, mezinárodnímu obchodu, to už říkal Kevin, a pochopitelně eh, pomocí principu národních delegací plně podporujeme zapojení všech zainteresovaných stran. Jak můžeme dále prosazovat a podporovat naši činnost? Můžeme rozšířit systém evropské standardizace do nových oblastí, kdykoliv vzniká skutečný zájem ze strany těch, kteří chtějí používat daný standard. A můžeme také dále prosazovat a podporovat tento systém koherentním způsobem. Koherentnost, důslednost je velice důležitý princip a já se k tomuto principu ještě během svých osmi minut vrátím. Je důležité, abychom vytvořili skutečné propojení mezi inovací, výzkumem a vzděláváním a národní vzdělávací programy, základní vzdělávání, dále akademické vzdělávání. To je nejlepší způsob, jak oslovit jakoukoliv organizaci, která se zabývá vzděláváním a naše práce může postupovat potom mnohem rychleji. A jak se asi dovedete představit, nemohu a svá doporučení ukončit tím, že bych nepoukázala také na finanční stránku věci. Pochopitelně svět se točí kolem peněz, takže to je také důležitá stránka v oblasti standardizace. Musíme zajistit trvalý udržitelný vývoj, určitou stabilitu. Stabilita musí znamenat také, že tvoříme přátelská pravidla eh, v oblasti financování a tím dále podpoříme hodnoty našeho systému. Nyní mi dovolte, abych definovala naše hodnoty a potom řeknu, proč evropská standardizace podporuje konkurenceschopnost a inovaci evropského průmyslu. Hodnoty našeho systému. Pochopitelně naplňujeme požadavky VTO, to je něco, co je určitou aky pro evropský standardizační systém i pro národní standardizační orgány, ale jdeme nad rámec těchto požadavků. Náš systém je nezávislý, protože se snažíme, abychom neměli e, skutečně hlavní úlohu. Náš systém je inovativní, bere v potaz sociální, ekonomické potřeby, jsme koherentní, chceme, aby se naše standardy vzájemně nepřekrývali, jsme účinní, efektivní v naší práci. Nechceme, aby naše evropské společnosti, naši hráči byli v několika odborných technických výborech a možná standardy by si vzájemně protiřečili. to by bylo nesmyslné, naopak musíme posílit konkurenceschopnost soukromého sektoru i evropského průmyslu. Čili jakým způsobem podporujeme konkurenceschopnost evropského průmyslu. Jednak eh, vytváříme jednotný trh, je to jeden standard, který je identický v 31 zemích a máme více než 500 milionů spotřebitelů. To znamená, že všichni mají jeden standard a všichni naši členové musí naplňovat tyto standardy. Vycházíme ze znalostí, naše standardy jsou vytvářeny odborníky, těmi, kteří skutečně znají dané téma, kde se standardy vytvářejí vědí, jaký to bude mít dopad, následky, důsledky a jak také standardy aplikovat na trhu, což je výhodné pro mezinárodní standardy. Spolupracujeme s mezinárodní organizací a díky evropským standardům se Evropa také velice dobře umistuje na globálních trzích, čili máme vedoucí technologie, takže se dobře uplatňujeme. Musíme dát krok inovaci. A to je důležitá věc. Inovace je nám velice blízká, je pro nás důležitá, musíme zlepšit propojení mezi inovací a výzkumem. Ale jedna věc je jasná. Standardy pomáhají převodu znalostí. Také snižují náklady a rizika na trzích. Máme také možnost zajistit diferencovanost pro jednotlivé evropské společnosti, protože základní požadavky jsou pokryty standardizací, to znamená, podniky musí přidávat hodnotu k této standardizaci, aby mohly proniknout na trh. A musíme vytvořit rovné podmínky pro všechny konkurenty, kteří působí na evropských trzích, včetně malých a středních podniků. To znamená i malé a střední podniky <clears throat> musí mít stejné podmínky jako velké společnosti. Rád bych se vrátila přínosům pro sociální hráče, protože náš systém bere v potaz také tento zájem. Na tom pracují národní standardizační orgány. Kdokoliv se chce zúčastnit této práce, tak má možnost, protože to mohou dělat ve své mateřštině. Je to velice účinný nástroj koregulace. Sledujeme to nejlepší, co se v dané oblasti objevuje a snažíme se naplňovat požadovanou legislativu. Skutečně to má přínosy. Máme 25 eh, přispěvků k HDP, k jeho růstu. A je to velice přínosné pro celou společnost, protože vy všichni máte možnost používat bezpečné produkty, které jsou ekologické, které jsou přístupné a evropský spotřebitel nemusí za to platit žádnou přidanou cenu, protože to je právě přínos a výhoda evropského standardizačního systému. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, Elena vždy hovoří velice jasně, stručně, rychle, rázně. Takže hovořila si o inovaci, a zcela jistě standardizační systém je v této oblasti naprosto zásadní. Máme informační technologie, telekomunikace a je tedy pro mě potěšením, že mohu přivítat pana Johna Philipse, eh, který je předsedou eh, generálního schromáždění. Eh, mám jejich kravatu, protože to je hezký symbol. Mně přišlo, že to je skutečně na místě vzít si tuto kravatu společnosti Etsy. Takže Doufám, že to je v pořádku. Nemám tedy dneska kravatu Seneleku. Takže, Johne, prosím, pohovoř o práci Institutu ECI v oblasti modernizace informačních technologií a jejich standardizace. Děkuji. Já věřím, že se nelege hned předá kravatu. Když se bavíme o modernizaci standardů v oblasti informačních technologií v Evropě, tak musíme řešit dvě otázky. V první řadě musíme pochopit charakteristické rysy v této oblasti. V tuto chvíli v podstatě už tady existují standardy a tyto standardy se vytvářejí celou řadu let. Za druhé musíme chápat trendy, které se objevují a poté se můžeme podívat na charakteristické rysy uh, na standardizační systém, který by byl přínosný pro AKT. Musíme se podívat na stávající systémy, abychom mohli zajistit podporu těm novým charakteristikám, těm novým rysům. Čili takto chci postupovat během své prezentace. Teď se dostávám k dalšímu diapozitivu. Průmysl eh, informačních technologií téměř vždy sloužil globálním trhům. Eh, je uh, často ovlivňován eh, zainteresovanými stranami, z nichž eh, mnoho z nich jsou malé a střední eh, podniky a jeho vývoj nelze předjímat ze strany mm, standardizačních orgánů. Standardizační orgány musí se přizpůsobovat a podporovat průmysl informačních a komunikačních technologií v vytváření hodnot. Pokud se podíváme na technicky a v ekonomicky důležité eh, výsledky eh, standardizace v minulosti, jako je internet, eh, mobilní telefonní systémy, Eh, budoucí eh, systémy pevných linek, systémy, které mimochodem všichni konvergují v současné době, tak je zřejmé, že technická standardizace eh, probíhá v méně formálních standardizačních orgánech, kde je modelem přímá účast zainteresovaných stran. Také standardizační orgány, které používá tento obor, působí tak, že to odráží možnost eh, zpřístupnit eh, snadno a eh, levně ty standardy a tak získávat globální vliv. Tyto klíčové charakteristiky v oboru informačních a komunikačních technologií nelze ignorovat. Ale samozřejmě je to, přináší to sebou výzvu při modernizaci standardizace ICT v Evropě. Eh, jedna z eh, standardizačních organizací ETSI byla vytvořena v roce 88 přesně tak, přesně proto, aby eh, to byla platforma pro uživatele, státní úřady, průmysl a zástupce univerzit kde by si mohli vyměňovat názory. 25% členů do dneška jsou malé a střední podniky a do dneška je ta organizace aktivní. Eh, samozřejmě to vedlo k určitým úspěchům. Eh, připomněl bych eh, projekt třetí generace partnerství ETSI a také jeho celosvětové projekty. Je zřejmé, že tento systém zásadním způsobem ovlivnil systémy mobilních telefonů po celém světě pro miliardy uživatelů. Čtvrtý slide. Dámy a pánové, eh, pokud se podíváme na trendy, tak je zřejmé, že jsou tady klíčové oblasti. Za prvé, informační a komunikační technologie jsou eh, stále více všude přítomné. Mm, přítomné. Eh, podporují mechanismus dodávání jak fyzického zboží a služeb, tak k virtuálního zboží a služeb. Eh, za druhé, eh, v interoperabilita je stále neviditelnější. Eh, spotřebitelé očekávají interoperabilitu, ať už si zvolí jakoukoliv technologii. A také všude přítomnost ICT si vyžaduje, abychom dosáhli interoperabilitu po, celých, po celém systému v doručování a to se vyžaduje ještě nejenom mezi jednotlivými produkty, a to se vyžaduje ještě větší standardizaci. Je třeba eh, zohlednit eh, všechny eh, v úrovně interoperability, které jsou nastíněny v evropském rámci interoperability. Ten systém se tedy musí vyvíjet. Musí se vyvíjet tak, aby odrážel eh, ty vlastnosti eh, celého oboru ICT, eh, tak aby přitahoval většinu nebo více v malých a středních podniků a také velké podniky. A pokud budeme nebo vezmeme si za svou tu potřebu dosáhnout úplnou, úplné interoperability, tak nemůžeme očekávat, že bude existovat jediný standardizační orgán, který by vydával všechny nezbytné standardy. A proto je třeba spolupráce. A evropský standardizační systém musí být eh, přitažlivý i pro méně formální standardizační orgány, eh, co by eh, součást globální standardizace. V Evropě máme tedy mm, za úkol ten systém přizpůsobit tak, aby vyhověl novým potřebám, ale aby zachoval tu, si tu svoji stávající funkčnost. Evropský standardizační eh, systém musí i nadále plnit eh, požadavky eh, evropské veřejné politiky a to tak, že bude řádným způsobem řízen a zpravován. Musíme přijmout kroky k tomu, aby Evropa byla efektivním a mm, nakloněným vstřícně prostředím pro standardizaci ICT. A důležitým prvkem toho bude, aby Evropa poskytla širokou vstřícnou Eh, platformu pro eh, standardizaci ICT a aby eh, zajistila efektivní dohled na trh. Já si myslím, že úspěšné standardizační projekty jsou takové, které vytvoří dostatečně velký zájem na straně zúčastněných stran, zainteresovaných stran a potom uspějí. A dominantním faktorem úspěchu je načasování. Abychom dosáhli eh, tohoto obojího, tak potřebujeme systém, který bude eh, schopen eh, vytvářet spolupráci na globální úrovni, jako jsou, globál, jako jsou partnerské projekty. A potom potřebujeme výzkum a vývoj a standardizaci, které budou přinášet nové technologie na trh. Potřebujeme také, aby se evropský normalizační systém vyvinul nebo aby, aby dosahoval eh, eh, cíle stanovované těmi STO, SDO. Pardon. A musíme eh, také požadovat, aby se tyto cíle uplatňovaly i ve veřejné politice, politice ve veřejném prostředí. A závěrečná poznámka, dámy a pánové ta se týká standardizace ICT do budoucna. E, ta všechno, všechna je založená na interoperabilitě. Potřebujeme standardizační systém, který na systémové úrovni bude podporovat interoperabilitu ve všem, tak abychom evropským e, občanům mohli poskytnout ty služby, které potřebují a zajistit hospodářský úspěch e, průmyslu. To znamená, že standardizační orgány musí přejít k Eh, úrovni, kdy budou eh, v moci navzájem spolupracovat lépe formálně, eh, certifikovat, dělat formálně zkoušky v spolupráci a dohodovat si také mm, semantiku v daném oboru. Některé organizace už se k tomuto posunuly, další to ještě čeká. Děkuji. Děkuji vám eh, za eh, zcela eh, jasné a mm, podnětné body. Dnes, když tady máme další setkání, tak také globální v orgán pro řízení internetu v ICANN má velký, velké zasedání v Bruselu a dnes dopoledne nás připomněl jeden Angelin eh, velice eh, důležitou eh, roli v standardů v růstu internetu a já si myslím, že si tu interoperabilitu také velice dobře uvědomuje. Mimochodem, všechny slajdy budou na našich webových stránkách a budou vám k dispozici. A nyní jsem velice rád, že mohu pozvat tady Elena Brydena. S Alanem jsem se poprvé setkal myslím na eh, výboru v IMCO v eh, Ženevě v roce 2003-2004. Už nevím, na jaké to bylo platformě, ale už to je to před delší dobu. Nicméně ukazuje to eh, kontinuitu našeho zájmu o standardy. Allen už odešel z ISO v roce 2008 a předtím vedl francouzskou normalizační organizaci a jsme velice rádi, že Alan může <clears throat> použít své skutečnosti, eh, zkušenosti v eh, eh, utváření budoucnosti evropské standardizace. Takže s radostí mu dávám slovo. Uh, děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji za laskavá slova. Dámy a pánové, právě jsem napsal článek pro jeden akademický časopis, který se nazývá Standardy jsou nudné. Rozmyslete si to dvakrát. A standardy během posledního desetiletí byly uznány jako základní nástroj, který je, má řešit tři aspekty trvalo udržitelného rozvoje, co znamená ekonomický růst, integritu a sociální rovnost. A jsem rád, že Evropský parlament se zajímá o otázku normalizace. Pochopitelně, jak řekl Malcolm, Evropský parlament eh, celou řadu eh, si nemyslel, že standardy jsou nudné, ale pak si myslí, že jsou zcela zásadní a strategické. Má prezentace je souhrnem mých desetiletých eh, zkušeností, kdy jsem působil jako generální ředitel, byl jsem také místopředsedou cenu, zabýval jsem se jejich politikou, čili skutečně vycházím z hluboké zkušenosti a tím mohu hovořit naprosto otevřeně. Co tedy navrhuji? Jaké jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, před kterými stojí je evropský je systém standardizace v globálním kontextu. Dále budu hovořit o dynamice a zapojení ISO a na závěr předložím několik doporučení. V první řadě naše silné stránky. Pevně věřím, že 20 let zavádění nového přístupu, kdy máme evropské standardy také v evropské legislativě, je velkou silnou stránkou celého evropského systému standardizace, protože tím zajišťujeme účast ze strany nejrůznějších zainteresovaných stran, co se týče odborné stránky evropské legislativy a je to také důležité pro účastníky trhu a pro vlády. Máme 30 procentní asi 70% práce cenu a cenoveku je založená na dobrovolné práci a 30% je založené na povinném přijetí a v podstatě určité standardy, které jsou na národní úrovni, které protiřečí těm evropským standardům, jsou odstraněny, čili to je silná stránka. Máme bilaterální, také multilaterální spolupráce a implementace dohody VTO, kde se mají odstranit překážky trhu, vedly k revizi standardizačních systémů, čili přichází tato změna ve velice aktuální chvíli. Dále Evropa má <clears throat> nejen tedy národní šampiony, ale je tady celá řada národních eh, orgánů v Evropě, které sehrávají velice silnou úlohu také na mezinárodní scéně, což je důležité. Máme například Vídeňskou dohodu, které jsme se již zmínili, dále máme mechanismy, jak zajistit kompatibilitu s mezinárodní standardizací ISO, IEC, ITU, jejich váha je také důležitá a poslední silná stránka je kvalita evropských norem, které jsou uznávány za velice užitečné a nyní slabé stránky. Já osobně vidím slabinu v nedostatečném přístupu k standardizaci v rámci různých sektorů. Dám příklad. Elektrický automobil. Je to velký evropský projekt, kdy standardy jsou naprosto klíčové. Je to oblast, kdy dochází k konvergenci různých technologií a z tohoto důvodu je důležité zajistit rozhraní, aby ty různé multipolární eh, standardy eh, byly propojeny, což je nyní určitá překážka a jsem velice rád, že Selenek se tímto tématem nyní zabývá. Dále je to energetická účinnost, která je také typicky přeshraniční, přes jednotlivé sektory. Dále jsme se hovořili, bavili o propojení mezi eh, výzkumem, vývojem, vzděláváním, dalšími strategiemi. Opět můžeme být velice aktivní. Dále je tedy ambivalentní postavení Evropy oproti zbytku světa, kdy můžeme prosazovat eh, evropské standardy, oproti máme, tomu máme americké standardy, a nebo můžeme dobře, dobře přispět k mezinárodním systémům. Čili je důležité, abychom osvětlili tyto věci, až tedy přizpůsobíme celý rámec. Dále eh, ten eh, model je velice komplexní. Je důležité, abychom také vytvořili určitý konsenzus při vytváření tohoto modelu. Nyní příležitosti máme klíčové inovativní oblasti, máme různé nástroje, které budeme zavádět, nové technologie, máme dobrovolné standardy, ty můžeme považovat za prvky, které vytvářejí důvěru. Eh, dále Čína, Indie a další velké ekonomiky se zapojují do mezinárodních standardů a těchto procesů. To je důležité, protože do toho se zapojila také velice aktivně Evropa a akademická obec se zabývá také standardizací jako takovou a je to také určitý nástroj pro další vzdělávání. Jaké jsou hrozby? Hrozbou je USA, čili musíme nastavit správné vztahy s USA v oblasti standardizace, musíme podpořit partnerství mezi hlavními sektory SDO. To bylo částečně úspěšné, protože existuje pouze jedna dohoda o partnerství v tuto chvíli, nicméně Eh, USA je velice aktivní v oblasti ISO. Dále Asie se zabývá a zavádí jak americké, tak evropské systémy. Dále jsou to soukromé standardy. Je tady dostatek dostatečné expertízy, protože když máte národní, evropské, mezinárodní experty, pokud je chcete nějak spojit, tak je to obtížné um, během ekonomické krize, protože je problém vyslat tyto odborníky. Dále je to destabilizace těchto modelů, které mají podporovat evropskou standardizaci, ale to můžeme zajistit. Dochází například eh, k porušování copyrightu, volný přístup a tak dále. Samotná finanční krize může vést naopak k vyšší regulaci oproti dobrovolné standardizaci. A také může vzniknout opět protekcionářská vlna, která se objevuje během ekonomické krize. Dále pozice NSB v ISO, které máte určitá čísla. Chtěl bych říci, že pokud se podíváte na vývoj během posledních pěti let, tak eh, stanovisko nebo pozice eh, Evropy je eh, stabilní. Trochu se to zhoršilo v oblasti technických výborů a řízení, ale místo 27 členů z Evropské unie, kteří jsou členové ISO, tak máte jenom jednoho člena. Bylo by to dobré, takže možná bychom se nad tím měli zamyslet. Uh, na závěr několik eh, hlavních doporučení. Zcela jistě bych eh, doporučil, aby tento nový přístup se rozšířil do ostatních eh, politik, především do oblasti služeb a mm, abychom řešili otázku trvalého udržitelného rozvoje. Dále bych doporučil, aby stávající podnikatelský model byl konsolidován, aby nebyl destabilizován. Chtěl bych se vyhnout různým legislativním rozhodnutím, které by oslabilo evropské pozice v oblasti mezinárodní standardizace a chtěl bych také podpořit eh, celkové synergie. Ah, Děkuji mnohokrát. Eh, myslím si, že by bylo eh, velice osvěžující vyslechnout si váš osobní pohled. Já chápu, že vy hrajete tady tu roli jako profesor Monty hraje pro předsedu Varoza a snažíte se vytvářet také eh, vnitřní trh a existuje velká synergie mezi tím, co říkáte vy a on, takže eh, vás budeme muset svést dohromady eh, na cestě před. Byl jsem také rád, že jste hovořil o některých otázkách, které se týkaly trvalé udržitelnosti. Už jsme zde slyšeli o veřejných zakázkách. Tento výbor také dělal velkou zprávu o um, veřejných zakázkách a, a tam jsme měli jako Heidi Riele a tam jsme také hovořili o standardizaci, takže tady eh, bychom se měli snažit hledat určitou konzistenci. A, a závěrem tohoto kola a s velkou radostí zde vítám Michaela Lowa, který je eh, šéfem Britského normalizačního institutu. Člověk, který aktivně eh, s námi hovoří o své úloze. A je to člověk, který pochází z oboru původně z průmyslu a velice dobře ví, o čem se hovoří, takže s radostí mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, za příležitost zde vystoupit. Já eh, tady budu hovořit o eh, zprávu toho expresního, o zprávě toho expres, panelu Express. A, a nemám víc času, než na to, abychom se podívali na to hlavní schrnutí eh, výsledků těchto, této zprávy. Tak, mikrofon mě slyšíte. Takže pustme se do toho. V panelu Express se setkalo 30 expertů eh, z národní mezinárodní úrovně minulý rok a přišlo letos se 30 doporuč- s 12 doporučeními. Máme tam tady řadu doporučení pardon, a 12 strategických eh, cílů. Já vám eh, pro, s vámi teď projdu všechny ty cíle. Eh, také jsem ty eh, slajdy popsal eh, červenou a zelenou, což znamená nestandardizovanými britskými barvami dopravních tedy semaforů. Nicméně tímto způsobem hovořme o ESO a o komisi. Čili co jsme zjistili? Za prvé, silný a efektivní eh, standardizační eh, systém eh, ve všech třech evropských standardizačních organizacích zásadně přispívá k potřebám společnosti, podnikání i v tvorbě politiky. Eh, opět máme tady velký eh, mezinárodní vliv, je nás 50% eh, v radě ISO a jsme hodně zastoupeni na výborech, což je často o mnohem více, než naše ekonomika představuje. A 8 z 10 globálních standardů vzešlo z Evropy v posledních letech. To je úspěch a musíme zajistit, abychom ho eh, zachovali. Jsme velmi dobře tržně zaměření, eh, zejména na, mezina, na národní úrovni a také se účastníme inovací. Pokud se podíváte na studie o ekonomických přínosech, tak zjistíte, že šíření inovací na trhu, eh, inovace se šíří na trhu, kde má standardizace velkou roli. Naše potřeby jsou, nad, jsou řádově Eh, dražší než eh, to, co, to, jak nás financuje komise. Podívejme se na dokument eh, komise z roku 2008. Ten je silným základem pro udržení toho, této výkonnosti a pro její další zlepšení. My jsme zjistili, že je tady celá řada oblastí, kdy, kde se můžeme zlepšit, kde můžeme navázat na své silné stránky. Potřebujeme se zaměřit na dominantní sektor, sektor služeb v Evropě. Eh, musíme eh, vědět, čím jsou standardy přínosné. Někdy je to eh, nudné, někdy je to naprosto neznámé a toto musíme řešit. Jak už jsme se slyšeli, musíme řešit otázku přístupu malých a středních podniků ke standardům a také spotřebitelům a zejména skupin, skupin s postižením, tak, aby mohli ovlivňovat standardizační proces a řešit otázku životního cyklu a jeho nákladu. Dříve se musíme eh, zapojovat do eh, politického procesu, tak abychom eh, jej mohli koherentně ovlivňovat. Musíme se také zapojovat do výzkumného programu komise, tak abychom byli při stanovování priorit, což potřebujeme, tak abychom mohli zůstat vůdci na mezinárodní úrovni. Ukážu vám, jako příklad bych uvedl nanotechnologii, tam se nám to povedlo. Také je třeba, abychom uznali tyto neformální orgány. Eh, nechci zahraničním konsor- konsorcium říkat neformální, mají skvělé procesy, ale zejména eh, v sektoru ICT eh, potřebujeme mít lepší procesy řešit toto, k řešení tohoto, zejména tedy v oblasti tvorby politiky. Potom je tady aktivní, aktivní účast v sektoru vzdělávání. To je velmi podstatné tam eh, několik členských států má velmi eh, dobré eh, postupy. A teď se podívejme tedy na ty cíle. První cíl se týkal konkurenceschopnosti v Evropě. Jak jsme slyšeli na mezinárodní úrovni, je to tak důležité, abychom zachovali tu vysokou úroveň vlivu. Na našemu modelu se globálně dobře daří. Číňany velice například zajímá, co děláme tady v Evropě. Pokud jde o inovace, tak musíme i nadále ehm, vydávat eh, signál, že eh, standardy jsou eh, důležitým způsobem, jak umožnit inovacím cestu na trh. Za čtvrté, potřebujeme mít koherentní přístup, eh, spolupracovat úzce s komisí a jednotlivými generálními ředitelstvími v oblasti výzkumu a vzdělávání. Myslím si, že tady existovaly nedostatečné vazby v minulosti a můžeme toho udělat mnohem více, abychom ovlivnili zejména eh, budoucí vedoucí představitele. Eh, dále cíl 6. Sektor služeb. Je zřejmé, že je třeba standardizace v sektoru služeb ta zatím byla malá v minulosti, ale nesmíme to přehnat. Musíme eh, sledovat určité jasně stanovené cíle. Cíl 8. Eh, efektivní eh, cíl standardizace. To je samozřejmě logický posun od. Je skvělé, že cen ECI a CENELEC hovoří o plánování koordinovaného přístupu do budoucna. A nedávné strukturální změny v CENELECu jsou důkazem toho, že se něco děje. Cíl 9 Eh, fóra a konzorcia. Jak jsme eh, říkali, eh, ta přispívají nejenom v sektoru ICT, ale i v zdravotnictví. Řeší se tam, nebo musíme řešit velice svižně a efektivně ten výstup z těchto for. Ovšem neměli bychom se zabývat cizími konzorci jenom izolovaně. Eh, naše eh, zpráva eh, silně doporučuje celkový plán a aktivity a mm, stanování priorit ve standardizaci, tak aby všichni, všechny zúčastněné strany mohly táhnout za jeden pro vás. A myslím, že čím dříve to uděláme, tím lépe. Cíl 10. Přístup ke všem zinteresovaným stranám. Už jsme se hodně bavili o malých a středních podnicích a v současné době cen a cenlek dělá projekt, eh, díky nímž němuž bude mnohem lepší přístup pro malé a střední podniky. A já jsem velice rád, že eh, příslušné organizace eh, do něj přispívají. Cíl 11. Financování. Tam bych řekl, jak je zřejmé v době recese, potřebujeme eh, toho více eh, za své peníze. Zpráv, eh, zpráva Technopolis, kterou zadala komise, je, myslím, skvělým východiskem pro zlepšení standardizačního procesu. A závěrem cíl 12 právní rámec. Myslím si, že tento právní rámec musí umožňovat ta zlepšení, která který chceme dosáhnout a ne jim bránit. To je, myslím, důležité. Teď shrnutí mých poznámek. Myslím si, že máme velmi dobré východisko vytvořit si dobrý základ pro tu strategii 2020. Potřebujeme nějaký eh, schválený koherentní plán po celé Evropě, eh, tak abychom mohli zachovat svůj mezinárodní vliv. Potřebujeme eh, podpořit ten přístup ISO který eh, zatím vedle ke zlepšování procesu a v Evropě budeme muset eh, začít dělat mnohem větší rámus ohledně toho, eh, jaké přínosy může standardizace mít. A poslední slide. Jak by mm, měla vypadat strategie 2020? Měla by zajistit v určitou eh, v integritu, být přínosná pro společnosti i pro podniky, aby pokrývat všechny eh, eh, potřeby spotřebitelů. Mělo by se tam hovořit o sdílení nákladů a a měl by, měla by být velkým způsobem, jak se vyhnout preskriptivní regulaci. A e, jedná se vlastně o průběžné e, zlepšování, tak abychom ve všech členských státech měli e, jednotný pokrok. Takže v tom by měl spočívat evropský standardizační systém. Myslím si, že ve všech členských státech je třeba řešit ta zlepšení, využívat ty silné stránky, které máme a zajistit, aby ten systém v roce 2020 existoval tak, jak existuje do posud. Děkuji. Děkuji vám, Majku. A děkuji také za tu expresní e, studii. E, za tu studii expresu, e, která byla velice užitečná. A nyní máme 20 minut na otázky členů výboru. Já samozřejmě budu chtít, aby nejdříve položil několik otázek pan zpravodaj a poprosím vás o stručnost a protože eh, chci, aby eh, všichni eh, potom hovořili. A potom je tady samozřejmě tady pan Kožušník, pan, paní Komy, stínová za EPP. Nevím, jestli pan Reper bude chtít hovořit jako stínový zpravodaj. To jsou tedy první tři, potom paní Weiler a paní Schaldemose a ještě paní, Mille, paní Rile. Takže pan Kožušník, paní Komy, pan Reper, paní Rile, paní Schaldemose Venier. Poprosím vás každého o, v minutu. A potom bude mít čas na panel. Eduard Kožušník. Já bych chtěl poděkovat eh, všem, všem vystupujícím. Eh, ty přednášky určitě, určitě byly užitečné. Mm, já osobně bych měl otázku zcela konkrétní na, eh, na Kevina McKellinyho, kterého, kterého jsem potkal v Ženevě a Osobně pro mě eh, celá návštěva našeho výboru byla velice užitečná s ohledem na nadnárodní organizace, které jsme eh, navštívili. On to trošičku zmínil ve své prezentaci eh, Alan Briden. Z vašeho pohledu, já vím, že ta otázka je takový nástřel, z vašeho pohledu je lepší pro Evropu mít 27 plus 4 hlasů lepší, lepší pro prosazování eh, společných eh, politik, nebo je lépe sedět u toho stolu s tím jedním nebo dvěma hlasy? Sì, grazie Presidente. Io vorrei rivolgere una domanda al dottor Mike Lowe, responsabile del... Mm, děkuji. Chci se zeptat pana ředitele Meko a paní Santiago. Momentálně to vypadá tak, že současný systém normalizace poukázal na to, že zásadní problém je přístup a zapojení všech zainteresovaných aktérů do procesu. Je zde velký problém hlavně u malých a středních podniků, proto je podle našeho názoru nevyhnutelné zlepšit přístupnost a zapojení protože to by umožnilo také, aby to přineslo výhody evropskému systému. Chci se zeptat na toto, jak by bylo možné zlepšit systém z hlediska struktury, z hlediska vztahu mezi organizacemi a aktéry na evropské a vnitrostátní úrovni a jak je možné aktéry v systému lépe zastoupit. Děkuji. Uh, thank you very much, Mr. Repo. Pan Repo. Näin teologikoulutuksen omaavana, eh, kun olen saanut mahdollisuuden tutustua standardoinnin maailmaan. Já jsem, mám teologické vzdělání a když jsem se seznámil s tím světem standardizace a normalizace, tak eh, by mě velmi zajímalo, jak tam vlastně dochází ke stvoření, jak jsou stva, utvářeny, vytvářeny normy člověkem. Pan bytykofer hovořil o významu normalizace a standardizace a to je, řekl, že to je důležitější než výzkum. Domnívám se, že je důležité, abychom zde viděli vztah mezi teorií a praxí že je zde určitý nástroj nebo určitá služba, ty dobře fungují a nefungují dobře pouze teoreticky, ale fungují dobře i prakticky. A chci položit konkrétní otázku. Jaké nápady existují pro to, abychom posílili význam norem v rámci vzdělávání? Děkuji mnohokrát. Děkuji, bylo to velice zajímavé slyšení, plné informací. Mám dvě otázky. Za prvé, my hovoříme také o standardizaci v oblasti služeb. Zajímalo by mě, zda si myslíte, že bychom měli mít stejný právní základ pro služby i pro zboží, protože já o tom trochu pochybuji, protože jsou to specifické oblasti. Takže by mě zajímalo, zda se skutečně myslíte, že stačí jeden právní základ, anebo zda bychom zde měli rozlišovat. Například, když si uvědomíme oblasti, jako je zdravotnictví a další. A další otázka se týká problematiku přístupu. Podmínky v jednotlivých členských státech se liší. Existují státy, kde je možný přístup i pro malé a střední podniky, pro ekologické organizace, pro odbory, organizace spotřebitelů a funguje to dobře. A pak jsou jiné země, kde to dobře nefunguje. A proto se chci zeptat, jak je možné to dobré fungování zlepšit, posílit. Domnívám se, že ty vnitrostátní delegace jsou už smysluplným konstruktem, ale nejsou si všude rovni. A také by mě zajímalo, jak zlepšit transparentnost v této oblasti. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Ruler. Nyní paní Weiler, prosím. Ja, vielen Dank. Eh, auch... Děkuji. Já bych vám chtěla velmi poděkovat. Souhlasím s řečníkem z řad odborníků, který hovořil o tom, že význam standardů a norem bývá často podceňován. Možná je pouze insidři vědí, jak je to důležité i pro konkurenceschopnost evropských podniků. A zde se dostávám ke konkrétní otázce z oblasti průmyslu, protože my zde nediskutujeme v nějakém váku. Vztahuje se to také na eh, plány komise předložit nám na podzimnové návrhy. A už také existuje analýza komise, že malé a střední podniky nejsou dostatečně zapojené, nemají eh, dobrý přístup k norem a standardům, jak by ho měli mít. A je to vlastně i součást Small Business Act. Chci se tedy zeptat, co je možné z evropské strany udělat pro to, aby se lépe zapojily malé a střední podniky aby nebyly náklady příliš vysoké. Pokud vím, tak až na Lucembursko všude jinde se musí za ten přístup platit. Jak zajistit, aby i malé a střední podniky mohly působit eh, v těch standardizačních výborech, protože se mi zdá, že zde hrají roli hlavně velké podniky. Uh, thank you very much. Mrs. Schaldemose. Děkuji, paní Schaldemose. Tak for det her, formand. Og jeg har ikke, som du, et slips til at vise lavet i, i øh, standardisering. Děkuji. A e, je důležité uznat práci, která se děje v oblasti standardizace. Kdyby spotřebitelé věděli, jak důležitá je tato práce, tak by se ještě vyjádřili, ještě uznali. Ale chci položit konkrétní otázku. Mnozí hovořili o tom, že to je důležité téma a že je důležité, abychom měli i normy v oblasti služeb. Můžete uvést konkrétní příklad, v jaké oblasti byste chtěli, abychom měli lepší normy, abych o tom mohla mít lepší představu u nějakých výrobků zboží, tam si to dovedu představit, ale zajímal by mě konkrétní případ z oblasti služeb. Um, and last, um, I... Na závěr naše paní místopředsedkyně, paní Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants pour Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za jejich vynikající příspěvky. Chtěla bych se zeptat všech, ale zvláště pana Johna Philipse. Vy jste řekl něco, co mě skutečně velmi zaujalo. Domnívám se, že Evropa zde má velkou slabinu. Hovořil jste o tom, že musíme vytvořit určitý společný zájem. Samozřejmě dnes je to velká výzva. A s ohledem na otázky, které už zde padly, chci také jednu otázku ještě doplnit. Nemyslíte zásadní význam, abychom společně uspořádali velkou informační kampaň, do níž by byly zapojeni průmysl, politikové, malé a střední podniky, spotřebitelé, eh, lidé z oblasti vědy a výzkumu, tak aby to bylo také zahrnuto do našeho systému vzdělávání, protože zde chybí informace, je to významný program, možná byste na to mohli odpovědět. Děkuji mnohokrát. Nyní bych vyzval naše panelisty, aby řešili některé tyto otázky, takže budete mít každý asi minutu, budu trochu flexibilní. Některé ty otázky se týkají služeb malých středních podniků, o tom, uslyšíme více od jiných organizací, ale máte možnost se k tomu také vyjádřit. Takže nejdřív Kevin, mohl byste začít s odpověďmi, prosím? Ano, je mi potěšením, pane předsedo. Já si myslím, že jedna otázka, která byla přímo na mě, se týká. Je to taková hypotetická eh, otázka, zda by měli mít místo 27 hlasů jeden hlas. Je to hypotetické, ale je to velice důležité, musíme to zvážit, protože proces ISO zcela jistě vychází eh, ze systému jedna země, jeden hlas. To je jasné. Tyto eh, procesy ISO a IEC jsou na tom postaveny. Také se odvíjí od propojení národních členů, členů spolu s odborníky a se zástupci jednotlivci, kteří zastupují země, jejich stanoviska, názory a tedy mají své delegace. Za třetí, ISO v rámci Vídeňské dohody s cenem a také v rámci Dražanské dohody. E, to je založeno na stejném principu. Jeden aspekt, na který se musíme podívat v jakékoliv nové konfiguraci. Elena Santiago. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za tu otázku, která se týká přístupu. Odpověděla jsem na, eh, nebo odpovím na otázku, která ještě zazněla od jiného poslance. Cen a Selenek eh, zahájili před třemi lety studii a Vydali jsme 58 doporučení, abychom zlepšili přístup k standardizaci. Musím říci, jako první reakce na Small Business Act, čili Akt pro malé střední podniky. Vydali jsme na webové stránce takový eh, výcud eh, doslova a další informace budou k dispozici koncem roku. Naši členové to budou dělat eh, na svých webových stránkách, ve svých jazycích, čili to je první krok z naší strany. Co je nesmírně důležité, je úloha, kterou sehrává Národní obchodní federace a propojení s národními standardizačními orgány, protože Malé a střední podniky se možná přímo neúčastní těch evropských technických výborů, ale dělají to prostřednictvím svých sektorových organizací. Potřebujeme zvýšit investice, vzdělávání, podporu ze strany jednotlivých členských států těm národním organizacím, aby poskytovali náležité služby svým malým a středním podnikům ve svých sektorech. Zde už máme podporu v případě konkrétních požadavků a vytvořili jsme také helpdesk pro malé a střední podniky, což je zdarma, je to na webové stránce, takže kdokoliv může nanést otázku, která se týká evropské normalizace, normalizační sítě spolu s našimi členy. Takže pokud máte malý střední podnik z jakéhokoliv státu, tak to bude odesláno do Národního standardizačního orgánu v jejich zemi. Pochopitelně musíme odvést spoustu práce, ale v tomto případě věřím, že jsme se vedeli správnou cestou a už to nese své plody. Děkuji. Dalším řečníkem je John Phillips. Much, uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl požádán, abych eh, se zabýval otázkou eh, vytváření zájmových eh, skupin v oblasti standardizace a to zaprvé v Evropě, eh, tak aby eh, se zajistil hospodářský úspěch. Prvním eh, krokem, který k tomu bychom měli udělat, je zjistit, co je třeba udělat předem. My jsme udělali například ten projekt partnerství a zjistili jsme, že ten systém se potom uchytil po celém světě. Příkladem, kde se to nepodařilo, Například pokud jde o e, Wi-Fi, tak e, tam e, my jsme měli lepší produkt, ale chytlo se Wi-Fi, ne náš Hyperlen. Oni narazili potom na technické problémy, takže vidíte, že ten že ten, ta výhoda je, když se do něčeho pustíme jako první. A potom jde o to, kdo má vytvořit to zájmové společenství malé a střední podniky eh, je třeba zajistit, aby lidé, kteří jsou eh, hospodářsky aktivní a vytvořili první, jako první společenství zájmu. To je, myslím, eh, že jedna, a, to je, myslím, jedna věc, která dnes v evropském systému chybí. Děkuji, Alan Brighton. Možná, že bych měl zareagovat na dvě otázky. Ta první, se týká toho, co by se stalo, kdyby Evropská unie měla jeden hlas místo 27. Kromě toho, co říkal Kevin, bych dodal, že by to byl zásadní statutární problém u ISO. Jak Kevin říkal, je to založené na národním členství. A když spustíte nějakou organizaci, tedy revoluci v organizaci, tak víte, jak začne, ale nevíte, jak dopadne. Druhý komentář ke službám. ISO už je teď poměrně aktivní v těchto oblastech. Například vodní služby, cestovní ruch, informační služby. Takže eh, ten eh, systém více eh, zainteresovaných stran, vícefázového přístupu už v oblasti služeb existuje. Děkuji. A Michael. Děkuji, eh, pane předsedo. Já se eh, budu zabývat dvěma otázkami. Ta první je velmi důležitá. Nejenom malé a střední podniky, ale eh, dal, další menšinové skupiny, abych tak řekl, jak se mohou zapojit do standardizačních procesů. Fyzicky je těžké se zapojit, je to velmi nákladné Máme eh, jedny, jeden, dva normalizační orgány, eh, které se snaží v Evropě zapojit eh, lidi online v reálném čase do tvorby norem. V současné době 10 tisíc asi organizací je, se může vyjadřovat k tvorbě nějaké normy v její formativní fázi. A druhá věc je sektor služeb. Jak Alon právě řekl, jak na mezinárodní, tak na národní úrovni existuje celá řada standardů, které se vyvíjí. Já bych vám eh, doporučil zprávu ČES, která eh, eh, doporučuje standardizaci v oblasti služeb. Nicméně musíme zajistit, aby to bylo vedeno s trhem. Musí nám sektor služeb říci, kde chce standardy a ne, aby to říkali politici nebo normalizační instituce ta eh, zpráva ČES se touto otázkou zabývá a eh, poměrně dobře. Děkuji. Děkuji vám. A nyní povedeme eh, debatu, nebo povedeme debatu s paní Stapa Bláhou, Štamfl která bude hovořit o službách. Takže možná by na to mohla později ještě zareagovat. Já vám každopádně všem teď děkuji. Myslím si, že teď eh, první panel eh, se zaslouží vřelý potlesk od všech. A nyní přejdeme k důležité části, velmi důležité části. Budeme hovořit o standardizaci v mm, podporující veřejné a společenské zájmy. tedy eh, zapojení společnosti do tvorby eh, standardů. Eh, vítám tady Stevena Rasla, generálního tajemníka ANEKu, který je vlastně hlasem pro spotřebitele a je tady častým návštěvníkem. Dále Rafa Lotéze, který je generálním tajemníkem Evropské v ekologické občanské organizace pro standardizaci. Jak už jsme Eh, o tom dříve zmínili. Ekologické otázky jsou velice důležité eh, pro to, co děláme. A potom tady máme Stefano Boje, který je eh, vedoucím výzkumným pracovníkem Evropského tedy v oddělení pro BOZP Evropských, Evropského odborového institutu. Každý dostane 7 minut a musí být přísný, tak abychom mohli potom aspoň chvilku debatovat. Zeptám se tedy Stevena a Rasela a s radostí vám dám slovo. Everyone. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Jednotný trh umožňuje, aby spotřebitelé využívali nejrůznější výrobky. A naše organizace ovlivňuje tento vývoj, nicméně jsou tady slabé stránky a tyto slabé stránky se objevují v novém legislativním rámci. Jednak zde máme ko kde hráči na trhu v rámci SENu, SENELEKu eh, vybírají standardy, které budou podpořeny zákonem. Problém je v tom, jak vidíte na tomto diapozitivu, standardizace je soukromou činností. Není tady automatický důvod, aby normy brali v potaz veřejný zájem a Pochopitelně koregulace je potom díky tomu velice odlišná od legislativy. A pokud standardizace skutečně má vytvářet budoucí legislativu v případě um, produktů, služeb, pokud eh, některé ty věci mají být taksi nadbytečné, jak jsme slyšeli od pana Tajanyho, tak musíme zajistit, abychom zajistili a zaručili veřejný zájem v tomto daném procesu. Pochopitelně vývoj evropských norem je otevřeným principem v zásadě, ale podniky chtějí ovlivnit obsah těchto norem, aby jejich výrobky byly v souladu s evropskými zákony a podniky se chtějí zapojit do tohoto procesu standardizace. Oproti tomu zkušenosti spotřebitelů jsou slabé nebo sami spotřebitelé nemají patřičné povědomí v jednotlivých členských státech. Skutečně přístup k studiím standardizace mimo jiné poukazují na to, že zájmy spotřebitelů jsou velice málo zastoupeny v celé řadě zemí. To je důvod, proč je zapotřebí také prosadit zastoupení spotřebitelů prostřednictvím institucí na evropské úrovni a to je tedy naše organizace ANEK. Jak potvrdila zpráva Express. ANEK zajišťuje systém národní delegace v cenu a Ceneleku, aby ten nejslabší hlas na národní úrovni byl vyslyšen na evropské úrovni. Tím, teď se omlouvám Johnovi, říkat, že GSN a podobné standardy eh, zlehčují život spotřebitelů chceme zajistit především naši ochranu a prosíme, toto zastoupení není pouze otázka nějakých dobrovolníků, spotřebitelů, kteří jsou zastoupeni v evropských organizacích, ale pochopitelně zástupce ANEKu musí být také odborníkem na dané téma, které se probírá dále, například bezpečnost hraček. Máme tady 31 zemí, máme 600 odborníků, kteří jsou členové. Máme tady dobrovolníky, kteří mají dostatečné odborné znalosti, aby mohli náležitě obhajovat eh, bezpečnost hraček na evropské úrovni s jménem 31 zemí. Bez naší organizace pouze šest národních delegací by mohlo poskytnout smysluplnou odbornou expertízu, čili jak by ANEK mohl ovlivňovat vytváření standardů v oblasti hraček. Máme 25 národních delegací, které nemohly využít expertní znalosti ze strany spotřebitelů. Jejich pozice by byla jinak velice slabá, minimální. Čili na evropské úrovni máme veřejné finance abychom zasa dosáhli standardů, které by byly prospěšné pro všechny ve společnosti a ne tedy pouze těch vyvolených. Bohužel veřejné finance nemají právní základ. ANEK má 1,4 milionu euro, to je celkový rozpočet na rok 2010. Stávající program pro rok 2013. I když má vzniknout jiný program, tak eh, tuto chvíli nemáme žádnou záruku, že budeme mít dostatečný rozpočet. Náš rozpočet eh, se odvíjí od eh, generálního ředitelství Sanko. Co se týče evropských spotřebitelů, tak ANEK navrhuje zákon, který by zaručil zastoupení spotřebitelů v procesu evropské standardizace. Nyní struktura systému ANEK nechce žádné radikální změny. Nechceme vidět fragmentaci eh, standardů v Evropě. Chceme to, co má CEN, dále je to standardizační agentura. Nechceme žádnou evropskou agenturu, nechceme zajišťování standardů, které jsou prováděny na národní nebo mezinárodní úrovni. Eh, nechceme, aby tyto um, aktivity byly rozděleny, nechceme tedy agenturu. Něk, naš, náš mandát musí být eh, takto zastoupen. Co se týče standardizačních systémů, tak musíme poskytnout další záruky v procesu privatizace legislativy. Anek eh, má pocit, že tyto záruky musí eh, fungovat v rámci stávajícího systému. Pevně věříme, že by bylo lepší, kdyby komise pracovala s ECI, s CENem a CENELEKem, abychom zajistili neustále standardy v oblastech, kde je velký veřejný zájem. A tato tabulka již existuje. Také využíváme přístupu, který je založen na eh, základu zainteresovaných stran. Eh, musíme mít dobře definované kategorie, musíme zajistit dobrou kontrolu také ze strany národních standardů, aby byly přijaty národní standardy na evropskou úroveň a tyto standardy musí být náležitě opublikovány. Tento přístup ze strany zainteresovaných stran vychází z čistě národních delegací a můžeme mít nyní výbor směrnice 9834. Můžeme mít také případy, kdy ten tradiční systém selhal. Měli bychom mít adekvátní evropské standardy, které by měly být prosazeny po více než deseti letech. Na závěr, standardizace a tento akt je důležitý pro vytváření jednotného trhu, nicméně je to soukromá činnost a pokud to má nadále nahrazovat legislativu, tak tento akt musí zajistit, aby určitě, určité zainteresované strany, které nejsou slyšet, byly zastoupeny. Děkuji. Děkuji vám, Steve, za uh, typicky uh, rázná a uh, adresná doporučení. Dále pan Lotés. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám všem dobré dopoledne. Vážení poslanci, dámy a pánové. Rád bych zde uh, reprezentoval eh, hlas IKOSu, což je ekologická skupina eh, ekologických eh, nestátních organizací. Já jsem svoji prezentaci kvůli tomu ladil do Zelena. My jsme neziskovou organizací, máme 21 členských organizací na evropské, národní i regionální úrovni v zemích EU a v Evrop, ESVO. Je to například Eh, přátelé eh, země, Evropská eh, ekologická kancelář a tak dále. Doufám, že toto slyšení bude začátkem širší debaty s evropskými legislativci a proto tato prezentace se zaměřuje pouze na některé klíčové věci, možná klíčová slova a všechno najdete v podkladech. Nyní něco k roli naší a v našim zkušenostem. My jsme v v asociovaným přidruženým členem eh, eh, cenu a eh, spolupracujícím partnerem Ceneleku. Aktivně přispíváme poznámkami technickým odborníkům v tvorbě norem. Jsme také v ISO a v IEC a poskytujeme technické, ekologické poznatky v rámci standardizace a také sledujeme, aby nevznikla silná dominance průmyslu. Eh, spolupracujeme také s Evropskou eh, komisí. Já jsem také byl eh, členem panelu Express a ECOS tedy reprezentuje občanskou společnost a veřejný zájem ve standardizaci. Proto jsme tedy součástí té standardizace ze spodu, jak říkal pan Kožušník. Eh, v název mé prezentace je eh, zvýšit ekologic, ochranu životního prostředí ve standardizačním procesu. Rád bych nejdříve zmínil eh, nástroje cen, které byly vytvořeny a ten ekologický rámec k zlepšení jejich používání. Sem patří například určité procesní kroky, které jsou povinné k tomu, aby se řeklo, že ekologické aspekty musí technické orgány nebo standardizační orgány eh, zvažovat. My aktivně přispíváme k eh, vývoji příslušných nástrojů. Na základě návrhu ECOSu eh, my také doporučujeme spuštění těchto nástrojů na úrovni ISO a IEC, aby byly hlavním součástí běžné standardizace Každý, eh, každá produktová norma má eh, velký eh, ekologický dopad. My si myslíme, že je třeba splnit několik podmínek. Myslím si, že je třeba jasně narýsovat hranice mezi legislativou a standardizací ve směrnicích a je třeba také definovat standardizační mandát Evropské komise. A to je přímé přání na adresu evropských eh, zákonodárců, protože v minulosti to eh, rozdělení nebylo eh, nakresleno správně. Také si myslíme, že standardizaci mm, by se měla používat jenom, když je to nejlepší regulační možnost. A také si myslíme, že je třeba řádně ze strany veřejných orgánů, to znamená komise i členských států, kontrolovat dodržování povinných standardů. Ta naše doporučení eh, se týká eh, i eh, oblastí, jako je doprava, zemědělství a tak podobně, to znamená oboru s velkým ekologickým dopadem. Obecně se teď podívejme na posílení těch ekologických aspektů ve standardu, ve, při standardizaci. A myslím si, že na tomto se shodeme s kolegy se spotřebitelských organizací, malých a středních podniků a odborů. Myslíme si, že eh, návrhy eh, soukromých orgánů by měly být eh, přeskoumávány politiky velice důkladně. Musíme si uvědomit, že oni mají často jiné zájmy, než je veřejný zájem. A proto spousta soukromých orgánů je dominována soukromým zájmem. Ovšem je třeba, aby veřejný zájem při standardizaci zvítězil. Rád bych zdůraznil eh, také princip národních delegací, což je eh, základní eh, princip při standardizace nefunguje pro tyto nestátní aktéry. A proto si myslíme, že ten, kdo vysílá, by měl zajistit, aby byly splňovány podmínky pro to vyslání, například v dohodách s cenem a cenolekem Navrhujeme tedy aby veřejná podpora byla povinná pro e, zástupce veřejného zájmu na úrovni EU a národní úrovni. Nechceme další zdroje. Myslíme si, že bychom měli vždycky e, účelově vyhradit e, část financování na standardizační aktivity. Dávám příklad. Steven tady hovořil o určitém příkladu a my se snažíme o systematickou, eh, systematické zastoupení ve standardizaci eh, v jediném členském státu a eh, podařilo se nám to jenom v tom jednom státu kvůli veřejné podpoře. O, dostáváme asi 10 000 eur na standardizaci, na standardizační práci za rok. To je asi to nejmenší z těch dnes zastoupených organizací teď se podívejme na poslední slide, kde máme několik klíčových návrhů. Shodneme se na tom, že legislativci by, nebo že zákonodárci by měli hovořit o e, v konkrétních produktových liniích pro e, standardy, e, kterými se naplňuje veřejná politika. Je třeba, aby bylo vyvážené zastoupení těch technologických orgánech v cenu a v cenoleku. To je otázka, o které hovoříme. A také žádáme o to, aby čtyři evropské organizace zainteresovaných stran dostali každá jeden hlas eh, v těch oblastech, kam my aktivně přispíváme. Také si myslíme, že bychom se měli podílet eh, na řádné veřejné debatě eh, o volné dostupnosti některých klíčových standardů a e, o tom, jak se vypořádat se ztrátou příjmu e, pro některé standardizační orgány, která z toho vyplyne. A potom e, dále poplatky za účast na výborech nebo dokonce za o připomínkování standardů. Je pravda, tady v jednotlivé národní standardizační orgány se v tom hodně liší. Děkuji vám za na vaši pozornost a závěrem schrnu eh, to tak, že eh, společenští aktéři by měli dostat daleko větší roli ve standardizaci. Uh, Děkuji. Mnohokrát opět jasná doporučení a na závěr je to pan Boj. Děkuji, pane předsedo, že se i odborům dali možnost vyslovit se k těmto otázkám, čili jsem poctěn, že jsem byl přizván spolu s tak významnými kolegy na toto slyšení. Takže Evropský institut odborů se do této chvíle zapojil do vytváření eh, standardů v oblasti ergonomiky, osobních eh, pomůcek a tak dále. Tady máme tři pozitivní aspekty. Máme možnost s výrobci a s designéry probírat otázku, jak vyrábět produkty, které budou bezpečné, které jsou plně kompatibilní s očekáváními samotných uživatelů. Za druhé máme možnost také naplnit eh, určitou mezeru, která existuje mezi designem a samotným pracovištěm. A máme možnost přímo na pracovišti eh, hodnotit eh, dané technické opatření. Další věc, která je důležitá ve standardizaci, je to, že v rámci průmyslu můžeme zajistit vysoké standardy, které budou sloužit skutečně těm pilným zástupcům evropského průmyslu. Dále je to otázka eh, pra, eh, bezpečnosti na pracovišti. To je jeden z pilířů. Pokud chceme naplnit sociální dimenzi standardizace, tak musíme stanovit dvě podmínky. Musíme dělat eh, hodnocení a dále plné zapojení. Musíme se zabývat dopadem standardizace také v oblasti legislativy. Chtěl bych se inspirovat tím, když se podíváme na akční plán standardizace, tady máme nejrůznější strategické sektory, kde standardizace může podpořit legislativu. Na dalším diapozitivu jsem udělal určitý výběr. Když se podíváme na tento výběr, tak bych rád zdůraznil, že otázka bezpečnosti na pracovišti, kde máme miliony pracovníků, kteří pracují v určitém sektoru, tak zde působí určitá kombinace. Eh, harmonizace Dále máme direktivy eh, sociální a tedy využití jednotlivých produktů. Čili je to určitá kombinace legislativních eh, požadavků. Sociální směrnice, minimální požadavky, dále směrnice na, o jednotlivých produktech. To vše spěje k bezpečnosti na pracovišti a klíčové sdělení je, že pokud eh, normalizace vstupuje do těchto oblastí, Především pokud má podpořit legislativu, tak pak standardizace musí, nesmí nějak eh, omezovat eh, nebo zasahovat do legislativy, která je v oblasti bezpečnosti na pracovišti. Čili musíme velice pečlivě zvážit propojení mezi standardizací a legislativou právě v tomto vysoce ambiciozním programu. Druhý pilíř, to je plné zapojení. Dále. Důkazy, ekonomické stimuly při využívání produktů, zajištění standardů, to nemůže být pouze ekonomická výhoda pro podniky. Ty pouze orientují daný proces, nějaký řídí, ale pochopitelně musí prosaďovat své kompetence, což je legitimní, ale z hlediska spotřebitelů, životního prostředí, odborů, to nepřináší okamžitý finanční, finanční výhodu. Čili je tady určitá disparita, určitá nesrovnalost která je dána tím, že ne všichni sedí u stolu, ne všichni mají stejnou sílu v, při vyjednávání, stejný vliv, ale pokud tomu tak je, tak ten poslední bod osvětluje důkazy, že standardy mohou ztratit na své váze, pokud neberou v potaz také zájmy těch eh, slabých zainteresovaných stran. Čili možná jste překvapeni určitou disproporcí, ale je to dáno povahou věci. Když se podíváme na vyjednávání, musíme zavést eh, strukturální opatření, především pokud standardy mají podpořit určitou legislativu. Za třetí, vyzýváme Evropský parlament, aby si uvědomil, že vlády by měli dělat víc, aby stanovili jasné podmínky pro normalizaci, skutečně musí zohledňovat sociální požadavky. Méně regulace. Odbory budou vždy podporovat normalizaci v oblastech, které mají vliv na veřejné sociální věci za podmínek, že vláda zaručí strukturální podporu na národní úrovni. Nyní, když se podíváme na jednotlivé sektorové výzvy, tak se musíme podívat na dva aspekty. Bezpečnost musí být jasně daná v samé povaze produktu, ale je obtížné dosáhnout koncenzu v oblasti inženýrských rysu. O co jde? Když máme materiální a nemateriální opatření, tak jsme skutečně schopni změřit potíže spojené s dosažením konsenzu, dále ehm, dohled nad trhem. Musíme okamžitě identifikovat nebezpečné produkty, nedostatečné standardy, ale když se dostáváme ne průmyslovému sektoru, tak je otázka, jaký nástroj můžeme použít, abychom eh, identifikovali nedostatečné standardy. Pouze prostřednictvím vyrovnaného, vyváženého zapojení všech zainteresovaných stran standardizace může vést k opravdové inovaci, která je v souladu s našimi očekáváními a potřebami. Děkuji za tuto možnost, že jsem měl možnost pohovořit na vašem slyšení a budu se těšit na vaše dotazy. Well, thank you very much indeed, Mr. Děkuji mnohokrát. Bylo pro nás potěšením, že jste se zúčastnil našeho slyšení. Mohu vám jenom říct, že náš výbor se skutečně zajímá otázkou dohledu nad trhem. Paní Mozerová se tím zabývala už v minulosti a skutečně tady budou zdroje, které tomu budou vyčleněny. Čili možná to není konkrétní součást dnešního slyšení, nicméně ten systém jako takový, který má zajišťovat bezpečné ekologické produkty našim spotřebitelům, to je skutečně v centru našeho zájmu. Takže teď otevřu opět diskusi. Pan zpravodaj má několik otázek, potom pan profesor de Campus má několik otázek a kdokoliv další, paní Komi a paní Rule má také dotaz, o, takže tím končíme seznam řečníků. Pan Edvard Kožušník. Tak jenom uh, rychlou otázku na Ralfa Loteze jste říkal, že některé klíčové eh, normy by měly být zdarma pro veřejnost. Které myslíte? Děkuji. Já jsem vám chtěl také dát orientační minutu. Vážení kolegové, pan Corrier de Campos. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem třem řečníkům za velice eh, rázné eh, příspěvky do debaty. A chtěl bych se zeptat eh, Stefana Boje k otázkám BOZP. Všichni samozřejmě souhlasíme s tím, jak je důležité, aby se odbory účastnili ve všech fázích zpracování standardů a přispěli svým zkušenostmi k eh, definování eh, pracovních rizik. Ale eh, ve většině zemí bohužel je stále klesající i zájem. A rád bych se ptal Stefana, jestli je to pravda. O toto. Protože přicházíme k, od společnosti výrobní k společnosti služeb a to má samozřejmě dopady. A ty nové Eh, dopady. a eh, například rizika související se vzděláváním, eh, násilí v nemocnicích a dalších službách. To se těžko standardizuje. Taková úroveň rizika a opatření proti němu. Nicméně bych se rád zeptal, souhlasíte s tímto, že existuje tento pokles zájmu o služeb služby odboru. Jak eh, se vypořádat eh, s tou oboustranou odpovědností na straně podnikatelů a dalších eh, zainteresovaných stran. Děkuji, Lara Koubin. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k tomu, o čem už jsem hovořila před chvílí. Jde o zastoupení všech eh, zainteresovaných aktérů a zlepšení právního rámce. I spotřebitelé jistě musí hrát aktivní roli v systému, protože oni jsou těmi konečnými uživateli. Zpráva Express potrhla, že je důležité zajistit, aby vypracovávání norem se dělo takovým způsobem, aby skutečně přinášelo pouze výhody, aby tyto výhody byly doloženy. A jak o tom už hovořil pan Russell, jsou to právě spotřebitelé, kdo určuje, jaké má potřeby, například v oblasti bezpečnosti výrobků. Domnívám se, že zde je třeba ještě něco přepracovat, potřebujeme skutečné mechanismy, které zastoupí i konečné spotřebitele. Také musíme zohlednit, že systém má soukromý charakter a to musíme také zohledňovat. Průmysl zde hraje klíčovou roli. Ochrana spotřebitele je pro nás významný princip, který je dán a musíme chránit i malé a střední podniky. Paní Dule? Já jsem se již ptala na zapojení rozdílných organizací na národní úrovni a přišla odpověď, že je lepší možnost online zapojení, tak by mě zajímalo, jestli už jste nazbírali zkušenosti v této oblasti toho online zapojení, jaké ty zkušenosti byly a zda by to byla možnost, jak zapojit ekologické organizace, spotřebitelské organizace lepším způsobem v členských státech. To je tedy jedna otázka. Eh, to online involvement přineslo to něco. A druhá otázka se týká transparentnosti. Eh, vy mluvíte o tom, že v určitých povinnost hlídat určité věci ze strany zákonodárce. Například co se týče bezpečnosti hraček, zjišťujeme, že z těch stran, standardů týkajících se například hlučnosti nebo jiných standardů je toho do, dodržováno málo nebo je malá transparentnost. Máte návrh, jak toto zlepšit a také jsou stížnosti, že tyto procesy trvají velmi dlouho. Máte návrh, jak tyto eh, procesy zkrátit? Uh, thank you very much. Děkuji. Já bych si dovolil eh, využít eh, svého práva předsedy a položit eh, konkrétní otázku vám všem. V návaznosti na to, co říkal Steven Russell o svém návrhu na alternativní výrobní linky na normy, kde v oblasti, kde jsou veřejné normy velice důležité. Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že všichni zainteresované strany by podpořili tento přístup a rád bych se vás zeptat, eh, jak by se to mohlo promítnout do ostatních návrhů, které jsou na stole. Takže eh, požádám eh, naše tři řečníky, aby zareagovali na tohle, na všechno. Trváme chvilku času. Nicméně každopádně vás omezím každého dvěma minutami. Takže Steven Russell jako první. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, schrnout eh, všechny své odpovědi na otázky, jak jsem si je tady poznamenal. Je důležité zdůraznit, že v ANECO podporujeme evropskou standardizaci úplně. Jak jsem říkal, opravdu to pomohlo eh, při zajišťování jednotného trhu a jednotný trh je přínosný pro spotřebitele. O tom není pochyb. Opravdu potřebujeme takzvanou privatizaci legislativy ale potřebujeme akorát zajistit, aby eh, veřejné zájmy byly také eh, zajištěny tedy v evropském normalizačním procesu. Proto eh, si myslím, že my doplňujeme průmysl a málo kdy se dostaneme do střetu s ním. Pokud jde o to zapojení online, tak samozřejmě to systém zprůhledňuje. Problém je opět mít tady ty odborné znalosti. Pokud nemáte eh, prosazovatele z eh, potřebitelských zájmů, kteří nejsou odborníci, tak je to na nic. Prostě kolem stolu vždycky musí sedět odborníci. Pokud jde o délku řízení, ve, své mm, eh, přívod, ve svém předchozím zaměstnání v cenu jsem zodpovídal za vytvoření časového rámce pro evropské normy, ale mm, dříve Normy trvaly průměrně 7-8 let, takže 3 roky možná také zní dlouho, ale, ale uvědomte se i, jak dlouho eh, trvá eh, vydání legislativy. A proto v roce 90, 1985 eh, byl zaveden ten nový přístup, protože instituce komise by bývaly nedosáhly jednotného trhu legislativou, proto zvolili cestu standardizace. Dovolíte-li ještě 30 vteřin, ten, ta další výrobní linka. Já zdůrazňuji, že to musí být se stávajícím systému. Nesmí se změnit, nebo neměl by se změnit stávající standardizační systém v Evropě. Národní standardizační orgány hlasují o, ty, o, o těch normách a, a to je, myslím, ten zásadní kontrolní mechanismus. A potom tady máme samozřejmě výbor 1934, eh, který, který eh, by byl ideální platformou pro to, abychom se rozhodli, jestli eh, se dá tou národní cestou nebo cestou jednotlivých zainteresovaných stran k vytváření standardů. Děkuji. Tak teď pan Lotés. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád podpořil všechno, co říkal Steven a zaměřím se na tu otázku, kterou mi položil An Kužušník přímo. Děkuji vám za možnost to vysvětlit. Samozřejmě v takovémto krátké, takovéto krátké prezentaci člověk může přijít akorát s klíčovými slovy. Tohle, tahle ta otázka byla nejvážněji eh, debatována a nikdo zatím nenalezl eh, žádný, eh, žádný všelek. Takže musíme tady postupovat velice opatrně. Je to ta otázka svobodného přístupu nebo v přístupu zdarma. Proč by občané měli platit za přístup k textu, který je důležitý pro dodržování legislativy? A tam, kde by chtěli vědět, jakým postupem je nějaká evropská směrnice <clears throat> implementována. Proto samozřejmě existuje určitý tady problém v řízení. Které to budou normy? Na to, o tom by měl rozhodovat zákonodárce. Mohli bychom začít s jednou se dvěma, kterou eh, vytipuje zákonodárce. A potom bychom viděli, eh, jaké to bude mít dopady na zdroje. Pokud bych ovšem mohl eh, přijít s nějakým návrhem, tak eh, jednou horkou bramborou na mezinárodní úrovni v současné době je eh, definice nanovědy, což je velice důležité pro nanotechnologie. To znamená, kde věda hovoří konkrétně o nanotechnologii, anebo tam, kde se hovoří uh, rýč ještě pro chemikálie, o, o rýči pro chemikálie. A teď je referencí právě eh, standard ISO. A proto je důležité, aby občané znali, jak eh, je ta definice přesně stanovena. Čili tohle je takový eh, příklad klíčového standardu, který by měl být zdarma k dispozici veřejně. A kolečku uzavře pan Boj. Děkuji, pane předsedo. Kolegové položili velice zajímavé otázky a já se pokusím eh, na něco nejasněji odpovědět. Za prvé, BOZP v Evropské unii eh, je ošetřena legislativou s minimálními požadavky. Každý členský stát na základě své historii, eh, historie a zdrojů může udělat i více, než jsou ty minimální požadavky na základě jeho konkrétní situace. Na evropské úrovni Lucemburská poradní skupina je tripartitním orgánem, který řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci na horizontální úrovni. Vy eh, hovoříte o, o eh, poklesu zájmu odboru v, OBOZP. Já eh, nejsem jeho svědkem, protože pořád ještě nemáme žádné měřítko eh, zlepšení eh, těch podmínek BOZP. Máme standardní statistiky, Máme ještě pořád 6 tisíc smrtelných úrazů každý rok v pracovním prostředí. Pořád tam narůstají eh, nemoci svalové kosterního aparátu. Máme eh, stále více náročných pracovních prostředí. Jak tedy můžeme udělat toho více a jak může eh, sehrát svoji roli standardizace? Pokud eh, funguje nějaká bilaterální dohoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, tak eh, standardizační normy mohou potom přijít eh, s, mohou být s horizontálním nástrojem pro posuzování rizik. Zaměstnavatele i zaměstnanci budou schopni potom vidět přínosy, a to i pod tržním tlakem, tlakem pracovního prostředí, tlakem víc vyrábět, mít lepší výsledky a dosáhnout eh, lepších eh, přínosů eh, za vynaložené prostředky. Hospodářské a sociální cíle musí být v souladu, jsou tak na národní úrovni a musí být i na evropské úrovni. Standardizace toho může nabídnout hodně, pokud jde o srovnatelné metodologické nástroje ke zlepšení strategie. Jenom děkuji. Všem velice za tyto příspěvky. Myslím si, že si všichni zasloužíte potlesk. Uh, a nyní uh, přistoupíme k závěrečné části, uh, po které bude následovat také prostor pro debatu. A obecným tématem tentokrát bude strategická důležitost standardizace pro evropskou konkurenceschopnost. Eh, a budou tady od, hovořit odborníci, které, eh, kteří eh, reprezentují organizace, které uplatňují standardy. Nejdříve je tady generální tajemník v organizace Orgalime, Adrian Harris, pak je tady Lukas Gorcajanis, ředitel Normapme, o kterém už jste slyšeli, které sehrává důležitou roli při zastupování zájmu malých a středních podniků ve standardizačním procesu. Potom je tady Elizabeth Štamfl-Bláha, která bude hovořit o službách, které jsou velmi důležité pro náš výbor. A potom je tady Markus Riegel, který je šéf pracovní skupiny eh, Federace německého průmyslu a potom Jochen Friedrich, který je delegátem pro digitální eh, Evropu na řízení výboru ICT a také se účastnil eh, v práce Expressu, zejména pokud je o standardiza- politiky, politiku standardizace pro informační a komunikační technologie v Evropě tak eh, vzhledem k tomu, že se nám zatím velmi dobře eh, dodržovat čas, tak doufám, že budeme i pokračovat a dám slovo nyní Adrianu Harrisovi. Eh. Dobré dopoledne, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat jak vám, tak panu Kožušníkovi za pozvání. Myslím si, že to je vysoce aktuální. Komise musí zvažit také celou řadu věcí a je to perfektně načasováno i v tom ohledu, že nekonkurujete žádnému fotbalovému zápasu. Takže, kdo jsme? Je to Evropská federace národních asociací, máme 22 členů, zastupujeme asi 28% výstup Evropské unie a 33% vývozu, čili eh, zastupujeme sektory, kde máme vysokou zaměstnanost, Čili cokoliv se děje v oblasti normalizace je pro nás důležité. Musíme jasně říci, že z našeho pohledu jsme eh, jednou zainteresovanou stranou. Můj otec se zabýval standardizací jednak z hlediska zapojení, ale také jsme tam měli určité finanční zájmy, což je asi poznámka na okra, která je důležitá. Takže pokud jsme takto zapojeni, tak eh, je to z toho důvodu, že je to velice přínosné, je to inovace pro dané trhy. Zmínili jsme elektrické automobily, je to také trh, který se neustále vyvíjí a standardizace tady bude sehrávat klíčovou úlohu. A já doufám, že dnes odpoledne, nebo tedy příští týden, mandát standardizace elektrického automobilu bude poskytnut ze strany komise. Čili pro nás je to nesmírně důležité, protože Chceme rychle vstoupit na nové trhy. Je to cesta jako předu. Je to také možnost eh, přístupu na trh. Například eh, náš průmysl má čtyři zástupce v Číně a tito lidé pracují přesně na tom, aby mezinárodní eh, standardy tam byly hned od počátku uplatňovány, takže vítáme podporu ze strany komise, která založila kancelář, je tam jeden odborník na standardizaci, který je tam také zástupce Naší organizace má mnoho další zastupce v Indii, protože standardizace sehrává klíčovou úlohu v našich obchodních aktivitách, hlavně co se týče nového přístupu na trh. Další věc, která je důležitá, je to důležité pro malé podniky, je to klíčový přístup ke znalostem, k nejvyspělejší technologii, a je to určitá výhoda také v oblasti konkurenceschopnosti, takže to se hrává velice důležitou úlohu. Pochopitelně se bavíme o zastoupení různých eh, aktérů, je to také přínosné pro spotřebitele, také byla změna interoperabilita, dále je důvěra důležitým aspektem a také náklady, finanční náklady jsou důležité při vstupu na nový trh. Takže standardizace je trh, eh, pardon, je nástroj, který byl dlouho vytvářen a je vytvořen proto, abychom měli nový přístup na trhy. Harmonizace standardů je klíčovým nástrojem pro lepší regulaci, je to zase důležité pro vstup na trhy. Tady vidíte regulace, se kterou pracujeme, pochopitelně je to požadavek na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aplikace produktů je také uplatňována prostřednictvím standardizace, ale jdeme ještě nad rámec těchto aktivit, protože je důležité prosazovat dozor, dohled nad trhem. Spolupracujeme v této oblasti s Anekem a s dalšími aktéry. Další diapozitiv. Jedna věc, která je jasná všem lidem, že standardy nejsou to samé jako zákony. Je tedy často zmatek, lidé si myslí, že standardy, normy jsou to samé jako zákony, ale standardy, většina standardů nemá podporovat zákony, jsou v první řadě vytvořeny proto, aby rozvíjeli trh, zajišťovali přístup na trh, Týká se to designu, testování, měření. Na úrovni zákonů máme standardy, které jsou dobrovolné, co se týče jejich naplňování a máme zjednodušený eh, přístup, jak zajistit konformitu, jednotnost. To je důležité, protože v Evropské unii existuje velice složitý právní systém. Komise hovoří sice o zjednodušení, ale když se podíváte na Eh, přebylou legislativu, tak to nebude snadné, čili musíme dělat nástroj pro usouzení konformity, to je užitečné, ale nelíbí se nám, aby to bylo povinné, protože když to používáte jako nástroj pro posouzení konformity, tak eh, to děláte v rámci velkých projektů, masové výroby, ale když se podíváte na individuální design, kde jsme velice dobří jako Evropané, tak je dobré, když máte svůj technický profil, své technické standardy, čili si tam necháváte ten svůj jedinečný design. Na závěr, tento systém SS e potřebuje veřejnou podporu a ne byrokratickou kontrolu. Je to zcela zásadní protože tady musíme fungovat v rámci určité svobody. V oblasti legislativy pro produkty a služby bychom ocenili, kdybychom eh, zajistili další oddělení mezi požadavkami ze strany společnosti, to budou určovat politici a potom odborníci budou stanovat, co potřebujeme v oblasti legislativy, ať už je to v oblasti BOZP, energetiky, životního prostředí. A co se týče tohoto systému, musíme jej podpořit také na úrovni produktu, hlavně testování a e, tedy standardů v případě produktu. Z našeho hlediska, pokud chceme posílit systém standardizace, což vítáme, tak musíme být větší zaangažované ze strany zainteresovaných stran. To znamená, že do valné míry ten vývoj musí být na národní úrovni. Je to jednoduché. I když je Brusel možná pro nás atraktivní, chceme tady pracovat, většina podniků a společností pracuje na místní úrovni ve své mateřštině a jejich účast z tohoto hlediska je mnohem důležitější. Na to se musíme zaměřit. Já doufám, že podpora bude právě podporovat takovýto vývoj a také musíme posílit celkové povědomí eh, v národních jazycích pro lidi, kteří skutečně používají dané normy, ty by z toho potom měli takto maximální užitek. Děkuji. Tak dále jsem velice ráda, že mohu, da, velice rád, že mohu dát slovo Lukasi Gurcu, já jsem z Normapme. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, parlamentu a výboru IMKO za eh, příležitost eh, vyjádřit zde náš názor v debatě o standardizaci. Zareaguji na pana Harise a potvrdím, že průmysl a služby, což je hlavní obor naší činnosti, vidí, že standardizace je velice důležitá. Jenom velmi stručně. Co to je Normape? Jedná se o združení malých a středních podniků a, a zdůraznuju, že pouze těch na evropské úrovni prostřednictvím členů eh, v národních eh, a sektorových organizacích zastupujeme 12 eh, milionů těchto členů a, a zastupujeme tedy zájmy všech 23 milionů malých a středních podniků. A řekl bych, že malé a střední podniky jsou jedním z těch, jednou z těch slabých zúčastněných stran a proto je podporují eh, fondy Evropské komise. Další slide. Tady máme eh, seznam obtíží, na které narážejí malé a střední podniky v souvislosti se standardizací. Myslím, že jsou tak dobře zdokumentovány, Eh, předchozími studiemi, že, že je nemusím příliš rozebírat. Nedostatek finančních a lidských zdrojů, když máte mikropodnik deseti lidí, tak není možné mít eh, nějakého odborníka na eh, standardizaci docela je, ne vždycky. Potom je těžké nalézat standardy a chápat je, rozumět jim. Standardy jsou napsány velice složitým jazykem. Takže ať už si necháte, si necháte přeložit do národní jazyka nebo ne, tak někdy nechápete eh, série eh, vzorců eh, dvojitých integrálů na dvou stránkách. To je třeba, aby vám někdo přeložil, nějaký odborník. A to ve velkých firmách a tak funguje, ale ne v malých. A, a organizace malých a středních podniků bohužel mají stejné obtíže s malými a středními z, z, zdroji jako jejich členové, takže tam to také není vždycky možné. V naplňování standardů je někdy velmi těžké, protože musíte investovat do nových technologií, do strojů, do vzdělávání a do různých výrobních systémů. A tím, a tady závěr, účast na standardizaci, to je velice obtížné. A proto si myslím, že je velice dobré, že eh, v současné době eh, eh, budeme mít online systémy pro podávání připomínek. Je ovšem velice důležité si uvědomit, že v rámci standardizačních systémů je třeba hlasovat na mnoho úrovních. Takže není důležité jenom posílat připomínky, ale také být součástí toho orgánu, který hlasuje o závěrečném rozhodnutí. Proto si myslím, že účast je pořád stále důležitá, i když eh, nové technologie věci usnadní. Účast eh, malých a středních podniků, tam to je předmět eh, kontroverze, protože ono to vypadá, že jich se účastní hodně, ale v praxi to tak úplně není. Tento graf je z analýzy, kterou my jsme provedli, z technických výborů v cenu které se pokouší eh, zjistit, jestli, potřebujeme, jestli bychom měli zasáhnout eh, na posílení role. Dvě třetiny jsou z národních standardizačních organizací a tohle je eh, složení třetiny. členů, tedy členů, kteří jsou obesíláni e-mailem. Nic jiného jsme nemohli, eh, schop, eh, nemohli najít na webových stránkách. Tady vidíte, že účast malých a středních podniků je velice nízká. A tady my jsme uh, vydělili ty profesionální normalizátory, to znamená ty různé certifikátory a tak dále, a technické orgány. Že často se říká, že oni jsou také malé podniky, ale uh, Oni mají eh, samozřejmě zájem na eh, tom, aby se dělalo víc zkoušek a víc certifikace a tak podobně. Takže my potřebujeme mít produktivní malé a střední podniky. Výrobní, vyrábějící malé a střední podniky eh, ve zvláštní kolonce oproti těm certifikátorům. Zde zmiňuji, že když se pokoušíme zjistit, co se děje se standardizačními technickými výbory na národní úrovni. kde ve vztahu eh, těm 40 eh, eh, technickým výborům, tedy co se, co se tam děje, tak 12 z nich nás, nám neodpovědělo, 4 nám řeklo, že je třeba chránit osobní údaje takže nám nemůžou dát eh, seznam účastníků. A pokud jsou nějaké takové eh, eh, zákony na národní úrovni, tak Evropský parlament by se měl snažit o jejich odvolání, protože tady hovoříme o veřejném zájmu. A potom jsme dostali jenom pět tedy užitečných odpovědí. Nechci to nějak rozmazávat, ale že je to malý statistický vzdojek, ale ukazuje, ukazuje malou účast. A teď se dostáváme k další věci, kde mám tady určitá doporučení. Věřím, že spolu s dalšími eh, slavými účastníky institucionální uznání eh, Normape a dalších eh, zainteresovaných stran by mělo být zakotveno do Evropského standardizačního systému pro, po jeho přestavbě. Potom je tady um, třeba dále eh, financovat normatně a další ty slabé eh, účastníky. A také si myslím, že je třeba tady eh, uvažovat o hlasovacích právech jak na úrovni BTTC, i na úrovni závěrečného hlasování. Protože jinak hlas těch slabých účastníků nebude vždycky se promítat z národní úrovně na evropskou úroveň. Potom v evropském standardizačním systému chceme uznání veřejného zájmu a z tohoto pohledu principy eh, VTO, eh, principy transparentnosti a eh, nestrannosti a otevřenosti měly být zde zavedeny. U těchto principů potřebujeme jasný systém toho, jak se vyhnout eh, nevyváženému složení technických výborů. Chtěli bychom, eh, aby existovaly slevy pro malé a střední podniky na základě jejich velikosti. Potřebujeme eh, slevy pro 10, 20 nebo 50 norm, které budou k dispozici v každé zemi. A potom financování a podpora účasti vzdělávání odborníků a používání standardů opět na národní úrovni. To je nezbytné, nezbytné protože eh, je třeba k tomu dělat eh, velký kus práce. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby eh, standardy se psaly tak, aby je mohly malé středníky použít a přijímání standardů malými středníky podniky může přispět ke konkurenceschopnosti evropské ekonomiky obecně. Děkuji vám. Well, I was very indulgent on time there. Já jsem uh, byl velice hodný na vás uh, časově, mm, vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou tak důležité, ale tak štědrý nebudu k těm ostatním. Dál dám slovo tedy paní Štamfl-Bláha, která je místopředsedkyní Rakouského normalizačního institutu. Dámy a pánové, dnes dopoledne pan místopředseda Tajány nazval evropský systém standardizace produktů úspěchem. Můžeme eh, takový úspěch rozšířit eh, také na oblast služeb? Nebo jednoduchá otázka. Může něco nehmatatelného i jako služby být standardizováno? Myslím si, že na ně nejlépe odpovíme eh, příklady ze skutečného života. A tady vidíte na obrázku. Standardy pro služby byly vytvořeny v několika zemích, v několika sektorech na základě v žádostí za účastněných stran a, a příslušní. A je to ať od eh, manažerských a konzultačních služeb přes chráněné bydlení, eh, call centra, eh, služby pro odstranění škůdců, služby přivítání a recepcí a například také pro pohřební služby na konci našeho života. Takže praxe ukazuje, že můžeme standardizovat služby, další otázka je, jestli bychom je měli standardizovat. 70% eh, vší zaměstnanosti eh, je založeno na eh, službách na trhu. A tyto služby tvoří čím dál tím větší část našich, našeho HDP. Inovace přicházejí právě prostřednictvím služeb a objevují se ve službách. Eh, které souvisí s produktem. To už bylo uznáno na politické úrovni a rád bych, eh, ráda bych citovala jenom dva dokumenty z poslední doby. Za prvé závěry Rady ke standardizaci a inovaci, které zdůrazňují eh, inovační potenciál, který existuje ve sektoru služeb a potřebu informovat zainteresované strany o možných přínosech. Samozřejmě to souvisí se směrnicí o službách. A potom pokud jde o budoucnost, tak Evropská strategie 2020, která zdůrazňuje, že vznik nových služeb v oblasti zdraví, eh, inženýrství a tak podobně, eh, nabízí velký potenciál, ale pouze pokud se překoná fragmentace. Takže kde jsme svědky eh, toho roztříštění, fragmentace? U klasických služeb byla určitá regulace, například v oblasti v realitních agentur. V některých oblastech máme eh, něco ve starých členských zemích, ale v nových nikoli. Čili tam standardizace může sehrát určitou eh, roli. Potom máme eh, další odlišné postupy, které nám zabraňují v přeshraničním poskytování služeb. A potom jsou tady nové služby, které zatím nemají jméno v oblasti IT, v oblasti fitnessu, pokud si zaplatíte fitness trenéra, nechtěli byste vědět, co od něj očekávat. Takže v oblasti nových služeb eh, existuje nedostatečná transparentnost a důvěra a standardy eh, služeb mohou eh, vytvořit tuto transparentnost, kterou potřebujeme, tak abychom mohli využít potenciál tohoto sektoru. Jak tedy v před pro společnou úspěšnou Evropu služeb? je zřejmé, že bychom služby měli zahrnout do směrnice 9834, které jsou součástí standardizačního balíčku a kterou by se potvrdila stávající praxe oznamování projektů standardizačních orgánů. Důležitou věcí je propagace informace, informovanosti a, a o, o přínosnosti standardů a samozřejmě veřejné připomínkové řízení o standardizačním balíčku ukazuje silnou podporu pro standardizaci ve službách, ale jsou tady určité obavy. A to zejména ze tří e, v oblastí. Za prvé je tady určité nepochopení procesu. E, ty skupiny si myslí, e, že bude tady příliš velká unifikace a přijdeme o individualitu. Pokud standardizujete hračku, tak pořád existují eh, ale různí plišoví medvíci. Za druhé. Druhé to zjednodušení, když se podíváme na produkt, tak se ho můžeme dotknout, můžeme jej oskoušet a můžeme jej vrátit zpět, pokud nenaplňuje naše požadavky. Ale jak to dělat v případě služeb, které vám byly poskytnuty, to je mnohem obtížnější. Takže, abych dala příklad, organizujete výstavu. Musíte zaplatit za přepravu, kdy převážíte, dejme tomu, umělecká díla z celého světa a chcete se spohlehnout, že, ten, že ta služba bude certifikovaná, budete mít jistotu, že společnost, která pro vás pracuje, má dobré zaměstnance, mají správné zařízení a budou naplňovat veškeré postupy. Takže certifikace není sice povinností, ale může sehrát úlohu v případě investice nějakého podniku, eh, kdy budete tedy hodnotit, eh, co vás stojí přístup na trh. Dále posílená politická finanční podpora, to je také zapotřebí. Neměli bychom zapomínat na to, že evropské standardy v oblasti služeb budou důležité jednak pro interní potřeby, ale také budou určitým měřítkem pro globální trh. Eh, máme mandát, dáme horizontální eh, strategii a už fungují určité výbory, které se baví například otázkou letišť, leteckých eh, služeb až po etickou, eh, estetickou pardon, chirurgii. Dále ze strategického hlediska bych chtěla hovořit o standardizačním postupu při standardizaci služeb. Je to důvěryhodný je standard v oblasti služeb, který je, má už mezinárodní partnery. Máme jedinečný systém, kdy můžeme mobilizovat odborníky, máme také harmonizační pravidla, můžeme doplňovat buď dobrovolná nebo povinná pravidla v rámci postupu lepší regulace. Máme také zvýšenou konkurenceschopnost v rámci Evropy. To znamená, nejen tedy Evropskou unii, ale máme 31 zemí plus 19 přidružených zemí. Čili já žádám o to, aby v revizi eh, celkového rámce by standardizační systém nepřišel o klíčové aspekty, kde máme národní delegace, máme také neutralitu a nezávislost jednotlivých aktérů v systému. Musíme udělat, že například v oblasti prodeje nesmí být jeden dominantní faktor, který by ovlivnil financování systému a co je nejdůležitější, nesmíme ohrozit propojení s mezinárodní standardizací. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velice jasnou prezentaci. Mohl bych možná doplnit, že v rámci práce našeho výboru se zajímáme o opatření v oblasti poskytování služeb, kde členské státy mají podporovat standard při poskytování služeb a paní Gebhardová pracuje na naší zprávě, která má vést k této směrnici, čili tento aspekt budeme také probírat, a to simultánně, čili budeme mít příležitost podívat se na některé faktory, které jste velice dobře zdůraznila ve své prezentaci. Za to děkuji. Nyní se dostáváme e, k oblasti veřejných zakázek, což je velice důležité pro náš výbor a pan Markus Riegel bude hovořit na toto téma. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, když jsem byl požádán, abych přispěl eh, do této oblasti, která se týká řek, tak jsem se zabýval otázkou, jaký je rozdíl mezi veřejnou zakázkou a, veři- a soukromým nákupem mezi dvěma soukromými podniky. Mohu vám říct, že tam žádný rozdíl není. V zásadě jak veřejné zakázky, tak soukromé nákupy se snaží o transakci, která je založená na smlouvě a ekonomové, pokud se jich zeptáte, budou tvrdit, že jakákoliv transakce založená na smlouvě eh, jde, se snaží snížit informační asymetrii, chce zajistit dobré smluvní vztahy. Čili pokud se podíváme na jednotlivé rysy, tak se můžete zeptat, jak standardy, normy mohou eh, zlepšit eh, oblast nákupu. Jednak když eh, pokazujeme k evropským standardům, které jsou dány v evropských směrnicích, musíme zajistit konformitu. To znamená, právní požadavky jsou uvedeny v evropských eh, směrnicích a to vede k větší bezpečnosti. Za druhé, když hovoříme o evropských eh, normách, tak to znamená, že používáme eh, nejvyspělejší technologii a také máme aktuální řešení v oblasti veřejných zakázek, což znamená moderní přístup a také když hovoříme o těchto normách, tak hovoříme o koncenzu. To znamená, že všichni aktéři se shodli na daných normách, to znamená, že všichni byli zapojeni, všechny zainteresované strany, všichni akté- aktéři v rámci principu národních delegací. Za třetí, použitím evropských norem v oblasti veřejných zakázek šetříme peníze. To znamená peníze daňových poplatníků, protože nižší výrobní náklady také snižují ceny pro výrobce prostřednictvím harmonizovaných technologií. Více kupujících eh, nebo zájemců se zapojí do veřejných zakázek, tím se zvýší konkurence a opět tím se sníží nákupní cena. A na závěr lepší, snažší poskytování služeb v případě prodeje produktů, jakmile budou koupeny, sníží je náklady spojené s opravou a údržbou a tím se prodlouží životní cyklus a sníží se náklady. Dále to vede k trvalé udržitelnosti, protože interoperabilita je zajištěna prostřednictvím stávající infrastruktury. To znamená, že máte nižší rizika nedokončení celkové veřejné zakázky. A na závěr posílíte konkurenci, aby užívala inovativnějších produktů na trhu a tím se zvýší výkonnost řešení, které koupíte. Takže na základě těchto informací bych chtěl ukončit otázkou, jaké typy standardizačních systémů zajistí takové výnos, eh, přínosy, které můžete potom využít eh, v oblasti veřejných zakázek. Za prvé, pokud chcete, pokud skutečně chcete, můžete zajistit bezpečnost prostřednictvím zajištění konformity. Budeme mít eh, nejlepší světový model, takzvaný nový přístup, kde budeme mít dobrovolné standardy a dobrovolnou účast v oblasti standardizace, abychom mohli konkretizovat technické zákony, které jsou potom zazněny v evropských směrnicích. Za druhé, pokud chceme, tak aktuální řešení a moderní přístup prostřednictvím nejlepších postupů v oblasti veřejných zakázek bude zajištěno prostřednictvím dobrovolné účasti ve standardizačním procesu. Budeme lidi stimulovat, motivovat a bude to relevantní pro náš trh. Pokud chceme zapojit skutečně všechny aktéry, prostřednictvím konsenzu, tak musíme uchovat národní delegace a musíme posílit účast národních standardizačních orgánů, kdy musíme zajistit širokou platformu, kdy všichni ze zhora nahoru budou zapojeni, ať už jsou to spotřebitelé, uživatelé, nevládní organizace, zákonodárci, průmysl a tak dále, nadnárodní společnosti, dále lidé z oblasti BOZP a v neposlední řadě musí také vyslovovat eh, zájmy postižených lidí, kteří také používají konkrétní produkty. Dále, pokud skutečně chceme ušetřit eh, mm, daně prostřednictvím konkurence, tak musíme eh, prosazovat standardy v oblasti veřejných, veřejných zakázek, musíme zvyšovat povědomí na straně organizací a institucí, které činí veřejné zakázky. Dále, pokud chceme trvalé udržitelné řešení v oblasti veřejných zakázek prostřednictvím interoperability, tak musíme zajistit integritu evropského standardizačního systému a musíme zajistit koherentnost všech norem, které budeme prosazovat. Budeme mít tým tří aktérů cenu Ceneleku ETSI, kdy budeme používat směrnici 9834, budeme připravovat metodiky, budeme vytvářet organizace, fóra, konsorcia, kteří budou přispívat také do Evropského standardizačního systému. Dovolte mi, abych na závěr řekl dobrou zprávu za německý průmysl, jejíž jménem zahovoříme. Naše objednávky opět vzrůstají. Především se to týká inženýrského, výrobního sektoru. Opět eh, jedou mašiny plnou parou, vyrábíme lokomotivy a tak dále. Děláme to, co máme dělat a všichni víme, že to znamenalo velkou odvahu. Ale pochopitelně náš průmysl není tou hlavní hnací eh, silou, nebo není to lokomotivou, ale musíme dělat především standardizované lokomotivy. Zastupuji jak eh, velké firmy, tak i malé a střední firmy. Jedním z prostředků, aby ta lokomotiva mohla jet dál, je to jeden důležitý prostředek, i když ne jediný je právě prosazování tohoto systému ESS. Všichni víme, co se má udělat, takže děkuji, pane předsedo, děkuji všem posluchačům. Uh, um, uh, děkuji vám a, a doufáme, že váš optimismus o budoucí vývoji e, výroby v Evropě e, se naplní. Závěrem požádám Johana Friedricha, eh, který pracuje pro IBM, a byl eh, členem eh, panelu Express, aby pohovořil o ICT. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za pozvání na dnešní seminář. Pokud se podíváte na další slide, tak když jsem včera jel z Heidelbergu do Bruselu, tak jsem jel eh, vlakem a snažím se vám tady eh, vysvětlit tuto situaci na tomto obrázku. Sedím ve vlaku velice pohodlně, mám tam laptop otevřený, na kterém mám eh, operační systém Linux a potom v vlaku je díky VLANu hotspot bezdrátový a můžu používat internet. Můžu se podívat na internet naší firmy tím, že vytvořím virtuální privátní síť a můžu se podívat do vlastního e-mailu. Já jsem včera hodně pracoval. A opravdu je to čtyřhodinová jízda a podařilo se mi toho udělat hodně za celou tu dobu. A potom samozřejmě se mohl vyměňovat dokumenty s kolegy, které jsme měli připravit a které eh, se mi nedařilo dělat dříve. A to všechno díky standardům použil jsem eh, globální informační eh, standardy a eh, vím, že valná většina lidí v této místnosti používá ty též technologie a ty též standardy každý den. Pokud se podíváte na další slide, tak tady uvidíte velice malý přehled o typickém, eh, typické denní dávce globálních eh, standardů. Tady vidíte, že pochází z IEEE, e e, z IETF, z V3C, od ISO, od OASIS, od ITU a od řady dalších organizací, které k tomu eh, přistupují nebo přispívají. A tohle se týká jenom chození po webu, ale mm, Samozřejmě, když eh, se podíváme na jiné oblasti, tak jsou tam jiné organizace. Tady máte eh, přehled eh, celého toho e, ekosystému standardizace ICT. Vlevo vidíte pilíře těch formálně uznávaných standardizačních orgánů. To znamená IEC, ISO, ITU, to je ten telekomunikační pilíř s národními orgány, CEN, CENLEC, e ECI. A um, ty pokrývá v současné době tedy Evropský standardizační systém směrnicí 9834. A potom tady je ta, je ta druhá část mezi dvěma přerušovanými černými čarami. A to jsou eh, globální standardizační organizace, které se často říká fóra a konzorcie. To jsou hlavní poskytovatele standardů v oblasti ICT. Nejsou formálně uznané, proto jsou mimo dosah eh, evropské standardizace, evropského standardizačního rámce dnes. A proto standardy eh, těchto organizací nejsou k dispozici k přímému použití v eh, tvorbě evropské veřejné politiky a mm, v veřejných zakázkách. Tyto organizace fungují ve vyloženě otevřeným a transparentním způsobem. Splňují plný soubor kritérií otevřenosti, o kterém jsem hovořil už eh, dříve, implementují moderní procesy. malé tady eh, malé a střední podniky, které přispívají eh, z celého světa. Většina práce se tady dělá na dálku. Jsou obecně globální, vzhledem ke globální povaze ICT. A potom tady vpravo, úplně napravo, máme malá soukromá fora a konsorcia. O těch nehovoříme pokud hovoříme o standardizaci ICT, tak tyto organizace vlepil svět s tématem. A teď se podívejme na, eh, tedy na to hlavní téma. Jde o to, že velká část standardizace ICT se dělá v těchto otevřených globálních organizacích. Ale eh, ty jsou nyní mimo rámec působnosti stávajícího evropského standardizačního rámce. Je tady docela jistě potřeba reform Informační a komunikační technologie v mnoha studiích a na konzultacích a na výborech eh, vycházejí jako oblast, kde je třeba eh, nejnaléhavěji provést reformu. Globální eh, standardy pro fóra a pro konzorcia jsou velice důležité pro inovaci, konkurenceschopnost a růst v Evropě. Podívejte se na příklad internetu, o kterém jsem, o kterém jsem hovořil na začátku, ale potom je tady také elektronické zdravotnictví, eh, eh, cloud computing, e-government eh, a, nebo elektronicky řízené nebo chytré přenosové sítě. Nic z toho by nebylo možné použít bez, standardní, bez těch standardů ICT vytvořených globálních organizacích. Ta digitální agenda, která byla vydána nedávno komisařkou Krusovou, je klíčovou součástí Evropské strategie 2020 má potenciál, eh, aby Evropa mohla eh, se stát vůdčím eh, účastníkem světové standardizace. Ale velice silně závislíme na těch standardech for a konzorcí. Podívejte se na navrhované řešení, které je na stole. Komisar Tajany už eh, o něm hovořil eh, ve svém eh, projevu dnes dopoledne. V roce 2006 byla zadána studie o ICT a výsledky potom byly schrnuté na konferenci a v dokumentu komise a potom se promítly do Bílé knihy komise o, modernizace, o modernizaci standardizace v oblasti ICT v Evropě. Udělalo se velké, velk, veřejné připomínkové řízení eh, podpořilo celý obor ICT v Evropě. Udělalo se posouzení dopadu, takže všechno je připravené a návrhem je revidovat rozhodnutí Rady 8795, které se zaměřuje na implementaci standardů v oblasti sektoru ICT na podporu interoperability. Navrhuje se zde eh, implementace procesů eh, tak, aby se globální standardy ICT mohly používat i v Evropské unii, i při veřejných zakázkách eh, s ohledem všech, na všechna kritéria a na evropskou standardizaci, kterou je třeba zachovat. A navrhované řešení, které se navrhuje, tedy je oddělit tuto revizi od revize směrnice 9834, protože každé se týká něčeho jiného. Čili eh, jak dále v oblasti reformy ICT. Globální standardy ICT jsou kritické pro Evropu eh, v inovace a konkurenceschopnost. Eh, transparentně byla vytvořen, byl vytvořen prostor pro modernizaci a nyní bude třeba tedy zajistit to, co zde vidíte, a mělo by to být odděleno od revize směrnice 9834 protože ta se týká eh, vytvoří, vytvoření eh, standardů pro harmonizovaný trh eh, pro účel regulace a nikoli tohoto tématu. Děkuji. Um, Děkujeme za velice jasné prezentace a nyní se dostáváme k poslednímu kolu otázek, čili bych opět požádal kolegy, já také se ujmu slova pana Repo, čili každému dávám minutu na otázky a potom bych eh, se rád vrátil k našemu pěti řečníkům. A možná i účastníci předešlých panelů by chtěli odpovědět na určité dotazy, čili pokud chcete položit otázku také předešlým panelistům, tak máte možnost. Uvidíme, zda bude čas a zda budete moci pohovořit. Slyšeli jsme pana komisaře, máme také zástupkyni komise, nevím, jestli chce dnes také pohovořit, ano, takže já vám dám pár minut, ale vím, že budete mít příležitost také přispět, až budeme probírat naši zprávu. Čili kdo je na seznamu, čili stínoví zpravodajové, pan Kožušník, pan Butikov, paní Koumy, pana Repo, paní Rüle, paní Víly a pan Koreo. Takže každý má jednu minutu, takže nejdříve pan zpravodaj, pan Kožišník, prosím. Takže otázka, otázka. Já budu, já budu krátký, já jsem se minulý eh, eh, týden sešel eh, se zástupem Normatme s panem Lukasem. Mě zaujala jeho prezentace, kdy se do, eh, doporučuje takzvané SME Oriented Discounts, eh, slevy pro malé a eh, střední podniky. Moje otázka je velice jednoduchá. Kdo by to měl zaplatit? To je první otázka. A druhá otázka, která se možná vzdám, protože mám závěrečné slovo. Děkuji. Hmm. Yes, yes, okay. uh, Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Jedna vychází z toho, co zde říkal pan Gocojanis, ale je zaměřená na ostatní referující. Pan Gocojanis hovořil o posílení zastoupení malých a středních podniků na evropské úrovni, hovořil o institutional recognition. Uh, Chci se zeptat ostatních referujících, kteří se zasazovali o princip národních delegací, zda s tímto názorem souhlasí, anebo kde má vést ta hranice. Potom mám otázku na pana Harrise. Pane Harrisi, pokud jsem to správně pochopil, tak jste hovořil o tom, že standardizační procesy by se měly soustředit zvláště na výrobky a co se týče sociálních výzev, Eh, ty bychom neměli řešit metodou standardizace, ale legislativní cestou. Je to zajímavé, když zástupce takové organizace volá po legislativě a zajímalo by mě, pane Harrisy, zda můžete uvést konkrétní příklady, jaké sociální výzvy podle vašeho názoru nelze řešit cestou standardizace. Děkuji. Um, uh, who's next? Uh, Mrs. Comey. Paní Komi. Děkuji, pane předsedo. To, co zde zaznělo při realiza- o realizaci 58 principů pro zlepšení zapojení malých a středních podniků, to je jistě důležité ale nepostačuje to proto, abychom zajistili skutečně udržitelný vývoj. Ve zprávě pana Montyho bylo podtrženo, že potřebujeme podnikatelské prostředí, které bude vhodnější pro malé a střední podniky a v oblasti standardizace je důležité zachovat výhody tohoto systému. Cíl jistě není v tom zlepšit eh, governance, nejbrž také zastoupení malých a středních podniků. Proto chci požádat také o toto. Někteří z vás hovořili o tom, že v různých sektorech mohou být normy různé, takže vy chcete nařízení, které bude roztříštěné, nebo které může být roztříštěné, anebo chcete legislativu, která bude sjednocená a e, plně zastoupí malé a střední podniky. Uh, Mr. Repo is next. Niin herra puheenjohtaja Alan Bryden sanoi alussa, että hän <clears throat> on kirjoittanut Děkuji. Pan Bryden na začátku hovořil o tom, že napsal článek a o tom, že standardizace nemusí být nuda. A vy jste uvedl ve svém elegantním výkladu, že standardizace může být velmi zajímavá ale přesto pořád uvažuji o té otázce služeb, oblasti služeb. To je přece skutečná výzva pro teorii eh, standardizace. A říkám si, zdá se, to skutečně analyzuje, jaká je filozofie za standardizací. Zdá se, přemýšlí o tom, aby už od začátku při technickém vzdělávání se také informovalo o základech normalizace standardů. Já sám jsem spotřebitel, my politici často také po, eh, přemýšlíme o normách, například eh, v oblasti zdraví a jiných. Je, mě by zajímalo, v kol, v, u kolika služeb eh, budou vznikat normy. Paní Rüle? Děkuji. Já chci položit dvě otázky paní Štamfl Bláha. Za prvé, mluvíte o tom, že vnitrostátní delegace zajistí demokratickou legitimitu. My jsme slyšeli, že zapojení aktérů v jednotlivých členských státech je velice rozdílné a někde to zapojení například malých a středních podniků nebo ekologických organizací není dostatečné. Jak byste to řešila? A druhá otázka, vy hájíte sektor služeb, ale my jsme z hlediska IKT slyšeli, že by vyhovoval spíše jiný právní základ. Domníváte se, že pro služby a produkty potřebujeme stejný právní základ. A potom veřejné zakázky. Ono to zní hezky, když mluvíme o standardech, ale zažíváme právě, že například v oblasti fair trade, kde jsou také dobrovolné standardy, tyto standardy nejsou komisí uznávány. A ti, kdo aplikovali eh, standardy, jsou nyní žalovány u Evropského soudního dvora. Thank you very much, Mrs. Weiler. Děkuji, paní Wheeler. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass... Ano, já jsem se také divila, že německý zástupce říkal, že s tím zadáváním veřejných zakázek nejsou problémy. E, vy jste říkali, že pan Harald říkal, že ekonomika je na tom výborně, pan Friedrich říkal, že potřebujeme reformu minimálně v oblasti nových technologií. To je určitý rozpor, takže bych se na to chtěla zeptat, protože pan Gocojanis řekl, že v praxe je taková velmi uzavřená, transparentnost je nedostatečná a malé střední podniky se často nedozvídají to, co by potřebovali. Možná, že toto slyšení také slouží k tomu, aby náš zpravodaj vypracoval souhrn pro komisi a pro ten legislativní postup a my to zde odsouhlasíme, tak by bylo důležité vědět, zda a je pro malé a střední podniky všechno nádherné a v pořádku, anebo zda mají skutečně problém do, s tím přístupem k normám a standardům. Co se týče služeb, je pro mě příjemné, že alespoň v Německu určité služby, jsou certifikovány například služby pečovatelských domů a jiné. Dříve to nebylo, že by se standardně certifikovali, A oni to používají také jako reklamu. Oni říkají, náš pečovatelská služba, náš eh, pečovatelský dům je certifikovaný, má ty a ty kvalifikace a používají to jako reklamu. Nevím, zda je to tak i v jiných zemích, možná zástupkyně Rakouska by k tomu mohla něco říci, nebo zda je to nyní jenom v Německu, ale já jako laik Eh, to přece jenom vnímám jako pomůcku, které služby si vybírat a pohlížet na to, zda jsou například certifikované nebo ne. De Campos. Pan de Campos. Uh, procurement eh, Já se chci zeptat na ty veřejné zakázky. Poslouchal jsem si, co zde říkal Markus Reigl o veřejných zakázkách a o pravidlech pro normalizaci a standardizaci a nehovořilo se o e-procurementu. A to jsou platformy mezi poskytovatelem a kupujícím a to je něco nezbytného pro velké podniky, ale u malých a středních podniků tomu tak není protože i procurement je něco, co právě umožňuje zavést využívání, používání norem. A to je důležité pro velké podniky používat tento systém a tyto platformy, to je podle mě významná hodnota. Děkuji mnohokrát. Možná se mohu zeptat něco konkrétně pana Friedricha k jeho návrhu. Chtěl bych jenom, aby to trochu vysvětlil. Dnes ráno jsme se bavili o tom, že bychom měli zapojit odborníky ze skupin AKT, čili informačních technologií. To je, myslím, podporováno, dosáhlo by to svého cíle, čili nevidím důvod, proč je zapotřebí to rozdělit. Pokud by chtěl nějakou konkrétní podporu, eh, která by byla pro veřejné zakázky, tak to jde trošku nad rámec našeho slyšení, to je oddělené téma, ale podle mého názoru by to bylo nekompatibilní. Čili dnes se chceme zaměřit na to, co informační technologie a daná oblast odborníci chtějí zajistit v oblasti standardů, co chtějí dělat možná potom, co se týče propagování standardů, to je následná práce, ale nyní se bavíme o vytváření standardů v této oblasti. Čili každému z řečníků dám přibližně minutu, takže na úvod pan Edwin Harris, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych jenom vysvětlit to, na co se ptal pan Burkus. Pro nás je jasné, že je na regulátorech, aby definovali, co musí fungovat jako právní základ, ať už se jedná o oblast BOZP, životní prostředí je, nebo chování podniků, to je na regulátorovi, aby jasně definoval. A standardizaci je nástroj, jak to převést do konkrétního výrobku nebo služby. Všiml jsem si, že v nedávné době vzniká tendence, že standardizační mandáty jdou nad rámec zákona a také berou v potaz takzvané měkké normy, které nejdou eh, tou cestou vytváření zákonu a to se nám moc nelíbí. Dále zazněla otázka principu národních delegací. Je nám jasné, že standardizace je demokratický proces, že nejlépe funguje, eh, kdy eh, nejlépe, když tam pracují ty místní aktéři, právě tyto delegace jsou dobré, protože tam máme odborníky, kteří skutečně mají co říci na dané téma. Brusel je často dost vzálen. Pan Gocians. Ano, otázka, kdo bude platit za ty normy pro malé a střední podniky. Takže národní vlády se mohou rozhodnout, že určitá norma bude zdarma. A pokud tak bude, tak musí kompenzovat standardizační orgán, tu instituci, která potom tady přichází o peníze. Nicméně my činíme následující návrh. Konkrétní slevy pro malé podniky, to má trošku jiný význam. V našich propočtech jedna společnost z pěti si kupuje jeden standard ročně. To znamená, valná většina podniků v Evropě nikdy nekupuje standardy. Tyto slevy nemají snížit příjmy eh, normalizačních orgánů, ale zvýšit. Naopak eh, mají přilákat další podniky, a to jsou malé střední podniky, a to je podle našeho názoru zapotřebí, takže tady žádné kompenzace nebudou. Tak eh, a dál standardizace malých a středních podniků. Zdá by obecně bychom měli udělat vlastně přístup 360 stupňů. Ne, měli bychom dělat standardizaci na základě sektoru. Potřebujeme ale naprosto obecné povzbuzení, podporu, jak finanční, tak technickou, aby se podniky zapojily do standardizací, aby potom sektorové standardy byly náležitě vyvinuty. A další otázka, zdá jsou informace dostupné pro malé střední podniky. Máme dostatek dokumentace, máme pocit, že je to spíše otázka těch odborníků, kteří se musí snažit ty standardy najít, to se musí změnit a naštěstí tady existuje dobrý plán. Já jsem zaregistroval šest otázek a odpovím na něco nejstručněji. Za prvé eh, na otázku pana Kožišníka. Ano. Existuje slib eh, asociacím eh, podpořit širší distribuci standardů. U nás máme takovou eh, asociaci, kde máme tedy kompaktní zajímavé ceny, nejenom balíčků, ale i také aktualizačních služeb. Čili tohle to je úkol uh, Združení malých podniků. Potom k tomu, co říkal pan Bitikofer, na uznávání institucí. Nejenom u AP, ale i u ostatních ho máme. A ty jsou eh, význam, to jsou významní účastníci našeho systému. Samozřejmě to eh, ne eh, ovlivňuje ty odborné znalosti, které, které potřebujeme. Za prvé, potom za třetí, pardon, Odkážu vás na Jazz Pro, eh, který byl vytvořen v rámci cenu. Eh, pozývám tady mimo můžu poskytnout více informací. Pátá otázka. Rozdíly mezi eh, zásadami pro národní delegace. Ano, v každé zemi máme jinou situaci. A tady já počítám s programem eh, zájemného posuzování a sdílení eh, osvědčených postupů. Můžeme se učit od sebe navzájem z vlastních úspěchů. A, a myslím si, že to bude lepší, než řešit problémy. To by pomohlo malé, eh, malým a středním podnikům. Pátá otázka. Jestli by měly být zvláštní právní akty pro produkty, služby a ICT? Nemůžete oddělit poskytování služeb od produktů, eh, údržby a takovýchhle věcí. A nevidím žádný legitimní eh, důvod pro oddělení eh, všech těchto tří, nebo vydělení těchto tří oblastí. Potom certifikace a propagace. Ano, když odpovídáte za nákup služeb pro organizaci, společnost nebo pro sebe, tak je důležité, abyste se měli podle čeho orientovat. Stále více eh, společností používá certifikaci, aby eh, ukázali, že se jim dá věřit. Děkuji. Děkuji vám, pan Rajvo. Já bych zareagoval na tu otázku, eh, která už zde byla zmíněna, a sice národní zastoupení těch parciálních zájmů oproti národním strukturám. My si myslíme, alespoň, eh, že pokud v Německu, že zahrnutí eh, zájmu slabších eh, zainteresovaných stran lze provést na místní úrovni, tam, kde lidé podnikají. Nebo tam, kde mají prostě přirozené bydliště, působiště. Tak, aby nejenom zeměpisně museli překonávat kratší vzdálenost, ale i kulturně aby se mohli obrátit na svůj vlastní výbor v Národním standardizačním orgánu. A a podílet se tak na standardizačním procesu. Ovšem není špatné, aby takovéto zajímavé skupiny byly eh, reprezentované na národní úrovni, jako spotřebitelé s panem Raselem nebo ekologové tady panem Lotis. Myslíme si, eh, takovéto národní eh, zastoupení institucionalizované, jak jsem jmenoval předtím, Myslíme si, že eh, spíše než aby tvrdili, že zastupují zájmy svých zájmových skupin, by měli eh, se eh, svým zvážit pomáhá, pomoc svým národním standardizačním institucím, s snižováním eh, těch bariér eh, k účasti na debatě na místním úrovni. A existuje celá řada eh, vhodných modelů toho, jak zahrnout ty slabší a menší účastníky do debaty. Můžete je prostě přenést a okopírovat do menších a novějších členských států abyste jim mohli eh, pomoci eh, zlepšit to, jak eh, tedy hm, se budou moci potom zapojovat do elektronického zadávání zakázek. Potom ještě velice stručně k těm bariérám. Já neznám žádné bariéry pro malé a střední podniky v elektronickém zadávání veřejných zakázek, ale webové technologie a obecně Eh, něco takového může snížit ty bariéry pro malé a střední podniky. A pan Friedrich závěrem? Děkuji vám. Jenom velice stručně k té otázce i procurementu. Eh, zmíním eh, projekt PEPAL. Většina z vás asi zná tento projekt. Jedná se o elektronickou platformu zadávání veřejných zakázek na otevřených standardech ICT bariéry pro malé a střední podniky nebo pro kohokoliv dalšího eh, pro nabízení eh, produktových služeb eh, přes tuto platformu jsou velice nízké. A teď už se dostávám k, druhé čas, k druhému bodu. Souhlasím s tím, co říkal pan Reigl předtím, že standardy jsou důležité pro veřejné zakázky. A to samozřejmě a pokud eh, bude posílena ta účast, tak to zvýš, eh, zvýší konkurenceschopnost a sníží ceny. A to je, myslím, eh, velice důležitý ten nástroj pro snížení konkurenceschopnosti jako celku. Za třetí, proč je třeba reformovat standardizaci ICT? Ta potřeba je především dána na té úrovni tvorby v politiky. Jsou tady eh, celosvětové široce užívané eh, standardy, jako je VLAN. Pokud eh, chcete mít chytré měření nějak komplexně postižené, musíte tyto standardy být schopni ovlivnit. Musíte být také schopni se k ním přímo dostat tady je opravdu takováhle potřeba. Takže je tady potřeba používat standardy, uplatňovat je tak abychom mohli prosazovat interoperabilitu. A to se liší od toho, co, čeho se týká směrnice 9834. A sice eh, vývoj evropských standardů pro, harmonizovaný, eh, harmonizovaného, pro harmonizovaný trh. A proto si myslíme, že pro sektor ICT, kde v minulosti už bylo v rozhodnutí 8795, které se týká informačních technologií, tak tam to fungovalo, protože to bylo byla konkrétní úprava pro ICT, pro podporu interoperability standardy. Co si myslíte, že aktualizace eh, tohoto eh, rozhodnutí bude eh, ideální a neuvlivní to celkově evropský standardizační systém? Dobré, tak já vám všem mnohokrát děkuji a myslím si, že se také zasloužíte potlesky jako poslední panel. A nyní už eh, nám teď řešel čas a dám eh, slovo na chvíli panu Kožušníkovi, aby nám eh, nastínil cestu vpřed, ale předtím ještě dám slovo paní Renate Weissenhorn, která je šéfkou jednotky pro standardizaci, aby se stručně vyjádřila a potom bude samozřejmě možnost se ještě mít vyjádřit, až budeme mít zprávu pana Kožušníka hotovou. Takže nejdříve velice stručně máte slovo. Já Myslím, eh, že bych eh, dal slovo Matiu Pelegrinovi, eh, který bude hovořit za FAO. Nebo dám ho potom, až se vyjádřím. Myslím si, že je dobré, že jsme měli naši stávající debatu, která nám velice pomůže v naší revizi právního rámce. Myslím si, že je dobré a že je to poměrně nové, že tady máme tu velkou roli standardizace v souvislosti s transfery technologií. A ehm, máme tady také to, jak je důležitá vazba mezi standardizací a výzkumem. Eh, jsem velice ráda, že je to tak eh, uznáváno v současné době. Můžu vás eh, ujistit, že zde budeme pečlivě postupovat v naší stávající revizi. Víme, že ten systém velmi dobře funguje Je třeba ovšem dále hovořit. A to více technicky. Možná, že do budoucna a, mm, ty inovace a, a ICT budou prostě fungovat trošku jinak. A já bych ráda poděkovala těm, kteří zde přišli s novými myšlenkami. Pane Refle, prosím, pošlete nám detaily vašeho návrhu. A prosím, dělejte to všichni i do budoucna, protože eh, je tady eh, možná nová éra stabilizace před námi a my potřebujeme nové myšlenky. A teď eh, bych předal slovo kolegovi. Já to řeknu velice stručně. Děkuji vám. Jsem členem kabinetu o místo předsedy Tajanyho, který vede stabilizaci, takže osobně podám mu zprávu. On je teď bohužel v New Yorku A, a můžu vám říci, že tady máme důležitost standardizace. Ta byla potvrzena ze včerejška na dnešek. Včera jsme měli skupinu komisařů pro průmyslovou politiku, které eh, předsedal pan Tajany. Dnes eh, dopoledne máme tady inovační politiku, kterou, eh, které předsedá Marian Kvin. A pokaždé se tam hovořilo o inovacích, takže tohle téma je přítomné všude. Jenom jedna věc. Eh, za prvé. Eh, princip národních delegací eh, dobře funguje, možná bude třeba ho trochu upravit, ale strach z nějaké Evropské normalizační agentury, myslím, že není třeba mít. Ale docela jistě je třeba mít, aby malé a střední podniky měly lepší přístup lepší přístup na ekologické straně, na straně eh, v odboru. A pane předsedo, pokud můžu mít jednu poznámku, tak tady nemáme dnes eh, zastoupené Evropské fórum postižených a mm, na ty opravdu nesmíme eh, zapomínat v tomto kontextu. Také místo předsedovi Tajanemu podám zprávu o tom druhém typu mechanismu. Mohli vašimi slovy tady ty eh, alternativní výrobní linky. Tomu řeknu. A potom eh, ke službám. Myslím, že k tomu tady eh, je obecná podpora. Mohli by se navázat služby s typy produktů. To je, myslím, zajímavé. A potom eh, závěrečná věc k digitální Evropě. Je zřejmé, že místo předseda Tajany už uvedl ve svém projevu, že chceme tam eh, dát mnohem eh, větší flexibilitu tomuto sektoru. Máte pravdu, že zahraniční konsorcia nemohou utvářet evropské, evropský systém. To je velký problém. Máme tady legální tedy nástroj a tím mu dáváme určitou, a tím dáváme určitou flexibilitu celému sektoru. Čili myslím, že jde o eh, podstatu a ne o počet eh, těch právních nástrojů. Dobrá, děkuji vám eh, za vaši angažovanost a teď závěrem dám slovo pro závěrečné poznámky Edvardu Kožušníkovi a poděkuji mu za to, že vede celý ten proces sestavování této velice zajímavé a myslím velice účastného mm, účastní zprávy a Edvarde. Pánové, v odborné veřejnosti dneska není snad nikdo, kdo by pochyboval o smyslu plnosti standardů a, a jejich významného přínosu eh, pro růst evropského hospodářství a posilování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Já jsem měl možnost v posledních třech měsících eh, se setkat s celou eh, řadou zúčastnění na poli standardizace, a to jak na úrovni celoevropských organizací Evropské komise, také z mnoha představiteli jednotlivých národních standardizačních orgánů. Všichni z nich, všichni z vás Eh, si velice dobře uvědomují, jakou významnou roli dnes hraje standardizace při zvyšování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a naplnění strategie Evropa 2020. Osobně jsem potěšen a tento hearing to potvrdil, eh, že všichni klíčoví aktéři mají zájem spolupracovat a vzájemně komunikovat při formulování rámce pro budoucnost evropské standardizace. Všechny orgány a organizace, které působí v oblasti standardizace, mají díky svým dosavadním aktivitám v tomto procesu své pevné místo. Záměrem tohoto výboru by neměla být situace, kdyby v procesu standardizace jeden orgán či organizace posiloval na úkor orgánu jiného. Měli bychom směřovat eh, k větší synergii. Dneska ráno to tady řekl také komisař Tajány, který mluvil o synergii v procesu standardizace a lepší komunikaci. Národní standardizační orgány dělají svou práci dobře, jako takové jsou eh, zdrojem a líhní inovací, které přicházejí ve směs z dola Eh, z jednotlivých států. Stejně tak mají své opodstatněné místo organizace evropské, jako SEN, Senelec, ECI a další zúčastněné subjekty evropské normalizace, ať jsou to eh, zájmové skupiny, které zastupují zájmy spotřebitelů, ANECT, ECOS, NORMAPE, ETUI a další. Role Evropské komise v procesu standardizace je také jistě nezastupitelná, zejména pak eh, v její legislativní činnosti. Určitě bychom měli uvažovat o zesílení vztahů mezi evropským výzkumem, vzdělávacím systémem a průmyslovými strategie a samotnou standardizací. Tak jak to řekl dneska Alan Briden, to si myslím, že byl velice uh, užitečný komentář. Při hledání budoucího optimálního rámce pro evropskou standardizaci mějme prosím na paměti vedle již zmíněných cílů, jako jsou inovace, lepší regulace, odstraňování byrokracie, efektivnější vnitřní trh, také na paměti finanční náklady které by si vyžádaly případné změny institucionálně organizační. V době, kdy jsme poznali, jaké mohou být dopady hospodářské krize, je na místě hledat spíše finanční úspory, a to jak na straně nákladů provozních, tak na straně nákladů pro eh, podnikatele. Systém eh, rozhodně, systém evropské standardizace a použijí slova Adriana Harise, eh, potřebuje veřejnou podporu, ale ne byrokratickou kontrolu. Pevně věřím, že naše společná práce na zprávě budoucnost evropské standardizace pomůže zlepšit postavení evropské standardizace a přispěje k naplnění cílů uvedených ve strategii Evropa 2020. Zároveň bych chtěl poděkovat své, všem svým stínovým zpravodajům a kolegům, kteří jsou velmi, velmi aktivní. Děkuji. Well, thank you very much indeed. Um... Já vám také mnohokrát děkuji. Uh, a, tohle je docela eh, jistě zasloužený potlesk za to, jak tady vedete tuto otázku. A, děkuji všem našim odborníkům. Máte tady spoustu informací, spoustu informací eh, venku. Těšíme se na spolupráci s vámi dále. Češili jste na začátku, jaký máme harmonogram. Těšíme se na první návrh Kožušníkovy zprávy a samozřejmě budete vítáni eh, v debatě, která bude následovat a je zřejmé, eh, eh, že v oblasti standardizace se ještě eh, koncem roku a začátkem příštího roku setkáme. Toto jednání končí, nicméně připomínám vás, že se setkáme opět ve 4.30 dnes odpoledne, protože ve 3 hodiny je zvláštní plenární zasedání k výsledkům Evropské rady, čili ve 4.30 Tady budeme mít španělského ministra a paní Gebhardt k implementaci směrnice o službách a je to v PAS 1A002. E ne, v této místnosti děkuji vám.